Good afternoon, colleagues. Um, if there are no objections to the agenda, it is adopted. Vážení kolegové, pokud nemáte uh, nic proti programu jednání, tak eh, pořad jednání je přijat pod dvě. Nejprve dánština, chorvačtina a irština dnes nemáme k dispozici tlumočení do těchto jazyků a já projdu doporučení koordinátorů podle pravidla 205 a jmenování zpravodajů. Je tady paní Gia z FDD. Eh, týká se to pozměnění nařízení o euroatomu a je to jediné doporučení, které máme dnes na pořadu jednání. Bylo by dobré, aby výbor toto doporučení potvrdil. Doufám, že tady je to potvrzeno. Dál bod 3. Máme tady s námi Matiasa Rueto, Myslím, že všichni jsme si všimli, jaká diskuze proběhly minulý týden o Eurodaku a o SIS. Máme také zprávu o OSIS, ve které se nachází docela zásadní aspekty týkající se databází, interoperability databází a další zásadní věci, které byly pro naše členy důležité. A pak ještě jedna věc, o těchto věcech. Doufám, že se budeme dnes bavit eh, s naším hostem, panem Ruetem. A já mu dám hned slovo a chtěl bych, aby nám řekl, jaká práce proběhla ve mm, skupině na vysoké úrovni týkající se interoperability. A pan Rite k nám přichází po té, co bylo vydáno sdělení o, lepších a propojenějších informací z Dubna a také tady máme pracovní mapu, která se týká interoperability, která byla schválena 10. června na radě. Zatím proběhly dvě zasedání, kromě spousty dalších jiných e, zasedání, dvě zasedání podskupiny a ta podskupina mm, řeší věci, které zajímají i tento výbor. Takže já děkuji komisi eh, za to, že eh, se podívala na to, jak vypadá, vypadá stávající systém a že identifikovala mezery, protože to je důležité. Potřebujeme vědět, jak eh, můžeme tyto mezery do budoucna odstranit. Také mi bylo řečeno, že bohužel někteří členové se dnes nemohli dostavit protože v Brugách má, mají zelení studijní eh, skupinu, takže někteří naši členové tady nemohou být. Já vím, že pondělek není úplně nejlepší den pro jednání, ale jsem rád, že aspoň zbývající z vás eh, přišli. Dám tady slovo Matiasovi, děkuji, že jste přišel a hned vám dám slovo na vaši prezentaci. Ano, děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí, že jsem k vám dnes mohl přijít. Je to asi poprvé, co tady hovořím o úplně jiném tématu, než obvykle hovořím. A chtěl bych eh, vám dělat takový přehled o tom, čemu se věnuje skupina na vysoké úrovni, já ji předsedám. Eh, vy jste říkal Eurodac, Eh, to úplně není pravda, protože na to se zaměřuje práce komise. Já jsem hlavně primárně předsedou skupiny na vysoké úrovni. A cílem této skupiny je přispět k strategii, eh, k tomu, jak bychom do budoucna mohli využívat eh, údaje k řízení a zprávě hranic Eh, nějakým efektivnějším způsobem, tak aby ta zpráva a řízení hranic bylo efektivnější. A chceme najít eh, způsob, jak eh, ty údaje zlepšit. Máme tady sdělení komise, ve kterém se hovoří o zřízení skupiny na vysoké úrovni. A je tam asi pět, šest dobrovolníků, se kterými se počítalo do této skupiny ale nakonec eh, je ta skupina, nevím jestli větší než ta vaše, než výbor Libe, ale každopádně má opravdu hodně členů. Všechny členské státy zaslali do této pracovní skupiny své zástupce. Máme tam také zástupce z agentur, například z Europolu, z Eulízy, z Frontexu a také eh, z Eurojustu a dalších. Také tam máme zástupce z Evropského parlamentu, z různých výborů. Jsou tam také členové sekretariátu jako pozorovatelé. A od posledního zasedání jsme také zařídili, že těch našich eh, setkání se bude účastnit Evropský inspektor na, ochrany, na ochranu údajů. důvod, proč eh, komise zřídila tuto skupinu, je ten, že spousta lidí říkalo, že to, jak zacházíme s údaji na úrovni EU, není úplně v pořádku, že bylo dobré podívat se na to trošku z nového úhlu pohledu, podívat se na to, jak vypadá celá struktura, architektura, tak, abychom ty údaje mohli využít k lepší obraně proti například teroristickým útokům. Také jsme zaznamenali kritiku, která se týkala toho, že probíhá neefektivní výměna informací mezi členskými státy a také mezi agenturami, a to jak v oblasti výkonu práva, tak v oblasti zprávy hranic. Takže ta skupina, která byla zřízena, se zabývá následujícími věcmi. Nejprve. Eh, zabývá se tím, aby informační systémy se vzájemně doplňovaly. Nechtěli bychom, aby se zbytečně překrývaly, aby se práce zdvojovala a pokud se hm, vlastně ty systémy někde zdvojují, tak bychom to měli odstranit a zároveň řešit to, že eh, někde existují mezery také bychom se měli zaměřit na modulární přístup, využít plně technologického vývoje a e, využít systému jako například Privacy by Design. A při tvorbě těch nových informačních systémů musíme zajistit, že budou dodržována základní práva jak pro občany EU, tak pro příslušníky třetích zemí. tak abychom se zaměřili na to, jak propojit informační systémy, jak zajistit jejich interoperabilitu, pokud to bude nutné a proveditelné. A jedním z našich dalších cílů je to, aby vyhledávání v těch databázích, vyhledávání informací, které potřebujete, bylo jednodušší. Já mám teď pohovořit o tom, jak vypadá aktuální stav v tomto výboru. A já bych eh, k tomu přistoupil trošku opatrně, protože ta práce v naší skupině je teprve na začátku. Myslím si, že se ten, ta situace vyjasní eh, až po příštím zasedání a budeme tedy vědět více, budeme vám moci sdělit více věcí. Pan Julian King 8. Eh, listopadu přijde na naše zasedání, protože naše práce ho opravdu zajímá, takže my budeme vědět i, jaký je jeho přístup k tomuto tématu. Ale v současné chvíli, na co se soustředíme, jaké jsou naše priority? a to nejenom pro tu skupinu na vysoké úrovni, ale také pro podskupiny, je to, že se snažíme identifikovat to, jakým způsobem se využívají stávající systémy. A můžeme říct, že v některých, na některých místech jsme zaznamenali určité zklamání, protože nedochází k plné implementaci. Někdy do dokonce došlo k tomu, že se zahájil postup při nedodržování pravidel, ale snažíme se také zjistit, jak se ta situace vyvíjí, zda dochází k nějakému pokroku. A v zásadě Jsou tady tři stávající systémy. Je to VRS, SIS a Eurodac. My se teď zabýváme eh, vyjednáváním a změnou Eurodaku. Eh, zabýváme se také tím systémem vstupu výstupu. A doufám, že brzy se budeme bavit o ETIASu, což je taková evropská ESTA. A pokud se na to vlastně podíváte komplexně, tak eh, zjistíte, že je vlastně asi na čase, abychom se podívali na všechny ty stávající systémy, na to, jakým způsobem jsou využívány, zjistit, zda jsou tady nějaké mezery a zajistit, jakým, a zaměřit se na to, jakým způsobem eh, jsou vazby mezi těmi stávajícími systémy. Máme tady tři podskupiny. Jedna se zabývá stávajícími systémy, druhá podskupina novými systémy a pak třetí podskupina, která se zabývá interoperabilitou systému. Všechny ty tři podskupiny podávají zprávu skupině na vysoké úrovni o výsledcích své práce. A pokud jde o například o interoperabilitu, tak ta podskupina odborníků už vedla velice zajímavou diskuzi o propojenosti informačních systémů, ale také o tom formátu jednotného eh, sdělování zpráv a také eh, dalších věcech. Ty diskuze zatím jsou otevřené. A probíhají v duchu dobré spolupráce a ty výsledky jsou, jak jsem říkal, poté předávány do té skupiny na vysoké úrovni. Také se zabýváme například omezením účelu anebo ochranou práv občanů. Moc mě těší, že snad v prosinci eh, vám podáme zprávu v polovině období. To bude mnohem obsahově nabitější zpráva než ty informace, které vám dnes přednáším. Dozvíte se toho víc o té skupině na vysoké úrovni, protože na jaře by skupina na vysoké úrovni měla finalizovat eh, zprávu, kterou vypracovává A my bychom mohli také přijít s určitými doporučeními ohledně toho, jak by měla vypadat budoucí legislativa. My připravujeme legislativní návrhy, které se týkají například EULISy. A doufáme, že ta naše práce vlastně doběhne ve stejném momentu jako práce skupiny na vysoké úrovni. Zatím tady práce probíhá. Já samozřejmě jsem velice zvědav, co si myslíte vy, jestli máte nějaké připomínky nebo nějaké otázky. Doufám, že pokud máte otázky, tak na ně budu schopen odpovědět. Ale jak jsem říkal, práce teprve pokračuje a až v pozdější fázi budu asi schopen odpovědět na některé obsahovější otázky. Děkuji. Děkuji. Takže toto bylo takový přehled cílů eh, skupiny a eh, vrátíte se mezi nás eh, na jaře. Další návštěva bude 8., kdy se zodpovíme některé politické otázky. Takže já dám slovo kolegům pořadí, jak se hlásili pan Krielio. Chci připomenout, je prvním zpravodajem. Carlos, slovo děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Rutte, za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji za prezentaci. Já mám řadu otázek. První otázka. Minulý týden předsedkyně SAS, dohledové skupiny pro koordinaci, řekla, že ta skupina není součástí skupiny na vysoké úrovni. Vzhledem k expertíze a znalostem, vazbám na členské státy a národní orgány. Moje otázka je, proč nejsou součástí e, skupiny na vysoké úrovni. Druhá otázka. Interoperabilita a interface pro jedno vyhledávání jsou dvě různé věci, ale mohou minimálně reagovat na stejný problém. Podporovat efektivnější užívání stávajících systémů. Na schůzi 27. podskupina na pro existující systémy tam bylo řečeno, že většina členských států již používá interface pro jedno vyhledáv- jednotné tedy mm, vyhledávací interface. Nebylo by jednodušší, efektivnější a mm, se respektovalo eh, ochranu dat, kdybychom takto k tomu přistupovali na evropské úrovni? Další otázka. Na stejné schůzi bylo řečeno, že povinná kontrola eh, neč, eh, občanů z nečlenských zemích neprobíhá. Můžete nám dát informace k tomu? Dále k SAS 2. Je znepokojivé, že pět členských zemí eh, reprezentuje více než polovinu těch poplašných hlášení a je také znepokojivé, že 70 až 90 VAS, VIS dodává stejných pět členských zemí. Nejsou nějaké závěry, proč tomu tak je? A moje poslední otázka SAS2, SIS2 bude předmětem střednědobé revize, pak by měl následovat hodnocení. Moje otázka je, jak Eh, bude práce mm, mm, skupina vysoké úrovni eh, zapadat do tohoto návrhu. Děkuji, pan Deprej. Děkuji, mm, pane předsedo, děkuji také panovi, panu Ritemu za všechny informace, které nám poskytl, protože si myslím, že to je opravdu dobrý začátek té základní práce protože ta pracovní skupina, pokud jsem to správně pochopil, se bude věnovat práci, která je podle mě naprosto nezbytná. A já bych chtěla říct, že na úrovni našeho výboru už jsme několikrát říkali, jak je například důležitá interoperabilita stávajících systémů. A já mám otázku k harmonogramu. Vy říkáte, že v prosinci zveřejníte první zprávu, ale tady už jsou určité návrhy, které jsme analyzovali v našem výboru pokud se nepletu, takže tyto návrhy byly předloženy. Týkají se Eurodaku, týkají se toho systému vstupu a výstupu. A já si myslím, že tady je problém interoperability mezi těmito dvěma systémy, které jsem zmínila. Já vám dám příklad. Já mám pocit, že vaše skupina by se té práci měla věnovat jaksi přednostně, určitým naléhavým způsobem, protože tady jsou věci, které jsou opravdu aktuální, jsou tady věci, které bychom měli měnit co nejdříve. A dám vám ten příklad, například systém vstupu a výstupu a systém Eurodaka, jaký je mezi nimi vztah tak stup, eh, systém vstupu výstupu, ten se týká vlastně kontroly, snímání otisku prstů příslušníků třetích zemí, pokud vstupují na území EU. A je tam také datum vstupu a výstupu na území EU. A pokud eh, vlastně eh, nevys, ne, neopustí no, to naše území zavčas, tak se na něm pohybují nelegálně. A pokud jde o Eurodac, tak tady komise říká, ale členské státy by do Eurodacu měly dát všechny lidi, kteří se nelegálně m, mm, m, mm, pohybují na jejich území. A přitom se nepočítá s tou interoperabilitou mezi systémem Eurodac a systémem vstupu a výstupu. A já si říkám, k čemu to tedy je, k čemu to slouží ty systémy. Co budete dělat s tím Eurodacem? To bude prostě taková kniha knihovna. Mě by opravdu zajímalo, k čemu to bude sloužit, čemu to bude dobré, pokud ty dva systémy nebudou propojeny. A já myslím, že by propojeny být měly opravdu rychle, protože to jsou návrhy, kterými jsme se ve výboru e, zabývali, už jsou zveřejněny a měly by být e, schváleny. Takže tady bych se měl zapracovat opravdu e, eh, naléhavěji. A já se ptám, zda se tomu budete i vy věnovat ve, ve vaší skupině. Mrs. Sippel, please. Paní Sippel. Děkuji a děkuji také panu eh, Rutte, mm, že relativně mm, rychle zareagoval na naše pozvání, aby nás informoval. Já mám několik otázek Kolega Coelho již eh, zmínil, že skupina pro ochranu eh, dat SIS není, tedy na vysoké úrovni můžete trošičku specifikovat, kdo tedy jsou, že tam řada osob, spousta lidí, kdo to je, z jakých oblastí, ne tedy jmenovitě, ale odkud přicházejí a jak se to pak odráží v, té, v těch podskupinách, jak jste jmenoval, kdo eh, tam jedná, kdo tam přináší expertizu těch podskupin. Ještě jedna doplňující otázka. Vy jste řekl, že jde na jedné straně o eh, dvojí práce, aby nedocházelo k duplicitám mezi těmi sbírkami dat a také eh, vyhledáváním mezer. Teď se tedy kladu otázku, když Eh, ty podskupiny eh, mluví o existujících systémech a mm, mm, současně tam tady nalézají duplicity, ale už se dá tedy mluvit o nových systémech, kde ještě ani nevíme, zda tam je duplicita nebo mezera. A eh, kromě některých technických otázek se dám ještě méně mluvit o interoperabilitě, takže by mě by zajímalo, do jaké míry ty skupiny pracují paralelně, zda je výměna mezi těmi skupinami. U té otázky interoperability, tak tady se jaksi na skýtá další otázka, jak by to fungovalo. Ty databanky jsou prostě eh, tak uspořádány, aby se doplňovaly nebo jsou propojeny, tak aby jeden um, policista tedy se mohl, um, si mohl vyhledávat v různých datových eh, bankách nebo je omezení přístupu. Pak samozřejmě technické otázky, zda tyto datové banky vůbec spolu mohou komunikovat vzhledem k různým jazykům, co se při zpracování dat. A pokud eh, je tedy záměr, že ti, co mají v současnosti přístup třeba k SIS, budou mít přístup také k Eurodaku a dalším neurodatabankám, tak e, jak to vypadá s tím principem, který jsme odsouhlasili, jednak úspornost a jednak účelovost? E, to bylo v tom balíčku na ochranu dat. A když budou všechny databanky všem otevřeny, tak pak jistě bude problém s tímto. Další, co se týče té interoperability, tak si vzpomínám na to, jaké problémy jsme měli s jednotlivými systémy SIS a VIS, jak to čistě technicky um, řešit, jak pak, když tam mm, budou další databanky vybudovány, tak jak to bude um, re, fungovat s s těmi ostatními systémy? Máte už o tom nějaké poznatky? Eh, poslední otázka bude nějaká zpráva vzhledem k těm početným otevřeným otázkám, duplicitám, přístupu. Já si tedy kladu otázku, zda nějaká středně dobá zpráva nebo závěrečná e, zpráva, kde bude tedy konkrétním předlohou a co přesně by měla ta zpráva obsahovat, abychom se také z toho mohli něco dozvědět o další práci na těch stávajících, případně nových databankách. Thank you. Um, Mrs. Intervelt, please. Paní Intveld, děkuji, pane předsedo. V principu jsem pro propojení databází, které obsahují informace, které potřebujeme na to, aby občané byli bezpečí. Ale mám pár otázníků. Moje první otázka není na pana Rute, ale na nás samotné. My tady mluvím, nemluvíme o administrativním a technické otázce, to je politická věc. A kde jsou všichni? Proč toto necháme na e, úřednících, aby to řešili za zavřenými dveřmi? To jsou velké politické otázky, které mají dopad na naše občany nějakým způsobem. Já si nemyslím, že můžeme k tomuto přistupovat jako čistě technické záležitosti. Jsme udělali stejnou chybu v jiných oblastech a to by se mělo jaksi zvednout na vyšší politickou úroveň. To je naše odpovědnost. O to, co jsem vyslehla pana Ruteho, tak mi stále není jasné, co přesně budete propojovat. Mm, vy jste zmínil řadu databází, ale mně není jasné, co bude spojeno s čím. Budou to evropské databáze, o kterých jste mluvil, národní databáze. Minulý mm, týden jsem viděla dokument o e, národních databázích v souvislosti s Eh, změnou šengenského pohraničního kódu a mě skutečně tedy překvapilo, co existuje, eh, co se dá použít, jaké jednotné rozhraní pro vyhledávání, jak to je napojeno na evropské databáze. Protože toto není technická záležitost. Interoperabilita je technický problém, ale skutečný problém je, že ty databázy nejsou naplňovány a používány a konsultovány řádně. Jak řekl pan Koela, jak je možné, že jenom člen, po- hrstka členských zemí má, představuje polovinu všech, všech e, přístupů? Můžeme se napojit na všechny databáze světa, ale pokud tam ty informace nebudou, nebo se to nevyhledává řádným způsobem, tak jaký má smysl propojovat všechny ty databáze? Myslím, že bychom měli být opatrnější. E, s přidělováním mytic, mýtických um, schopností technologie. Technologie je jenom prostředek a ne, neučiní náš svět bezpečnějším, pokud ji nebudeme správně používat. Také mám pocit, že po um, 11. E, září v USA e, se vytvořil nový cíl totální Mm, informovanost, což nás mělo eh, jak si eh, zajistit naše bezpečí. Mně to přijde dost děsivé. Pro mě to total information awareness nepřipadá jako něco, co díky čemu by byl svět příjemnější pro kohokoliv. Myslím si, že celé toto a celá tato akce je eh, jaksi mm, takovým mm, ne, nenápadným postupem směrem k té totální informovanosti. Děkuji vám, děkuji pane Rute, za to, že jste nám poskytl tyto informace, které eh, jsou tedy pouze předběžné. Očekávám, že dostaneme plnou zprávu. Já chci navázat na to, co říkala Sophie Intveld. Já souhlasím s tím, že záležitost je komplikovaná, ale navíc je to také otázka moci a výkonu moci a kontroly moci. V této souvislosti se chci dotázat, zda už pracujete na nějakých legislativních krocích, nějakém legislativním statutu, když se tu bavíme o těchto pravidlech, tak zda jsou kompatibilní s našimi zásadami ochrany údajů je dobré vědět, že se jimi snažíte řídit, ale pes je zakopán vždycky v těch drobných detailech. A my bychom rádi slyšeli něco, co by nás uklidnilo v tom smyslu, že se to dá kontrolovat, že se o tom tady můžeme bavit. Pak je tu také problém interoperability. To je samozřejmě komplikovaná záležitost ty obrovské databáze a tak, ale také otázka interoperability mezi národními databázemi a evropskou úrovní. Já jsem ze země, kde národní databáze jsou pod dobrou zprávou, dobrou kontrolou, jejich e, užití je velmi striktně kontrolováno a jakékoliv zneužití se rychle e, trestá. Policejní příslušníci přišli o místo, protože využili databáze k nesprávnému účelu nebo k osobním účelům. A já se chci zeptat, jaká je situace v jiných členských zemích. Mohli bychom dostat nějaký celkový přehled o reálné situaci v členských státech, pokud jde o tyto databáze a tím pádem bychom pak věděli, jak budou tyto databáze k dispozici v, reálné, v reálných situacích a zda tu jsou nějaké mezery. Protože existují obavy, že ty rozdíly jsou tak značné, že by to mohlo vyvolat více problémů, než kolik by to vyřešilo. A stálo by to za nové přístupy. Co například harmonizace metadat mezi těmi databázemi národními a těmi velikými databázemi? Je to také spousta technické práce. A kdo za ní stojí? Kdo ji dělá? Je tu nějaký systém veřejných zakázek? Komu je to svěřováno? Jsou to nějaké soukromé firmy? Kdo to dělá? Jak, jak celé, celý tento, eh, celá tato záležitost postupuje? Provádíte nějakou systémovou analýzu Eh, nějaké reference, tak aby eh, výsledek odpovídal původnímu zadání a očekáváním? Poslední otázka. Zmínil jste, že vám je drahá eh, otázka soukromí. Můžete to rozvést? S jakými věcmi počítáte? Máte už nějaký plán? Co konkrétně, co konkrétně míníte um, otázkou soukromí, respektu soukromí a tak dále? Děkuji. A ještě tu máme Anu Gomes. Ana Gomes, prosím. Děkuji. Děkuji, pane Rute, že jste se dostavil Děkuji za vaši zprávu. Mám na vás následující otázku. Jistě, že je třeba hovořit o interoperabilitě, ale nejde tím pouze jen o přístup k databázím, ale také eh, jde o interoperabilitu zařízení, které umožňují ten přístup. A já se chci zeptat, zda skupina na vysoké úrovni kontrolovala, zda se tak děje i uvnitř členských států mezi různými složkami orgánů činných v trestním řízení a tak dále. To je první otázka. Druhá otázka je, zda jste pomysleli také na kyberbezpečnost. To je samozřejmě eh, velká obava, pokud, zejména pokud jde o sdílení těch údajů. A za další. Vzhledem tomu, že to zahrnovalo i sdílení údajů o jasných eh, zdrojích importu organizovaného zločinu eh, do Evropské unie, což jsou to takzvaná zlatá víza. Za lidé, kteří mohou přicházet, odcházet, dokonce si mohou, eh, mohou dostat občanství jen tak. A nebo se tady zabýváme pouze těmi chudými, nechráněnými osobami. A ve stejném duchu zmínil jste také ETIAS jako evropský systém ESTA, který by tím vznikl, ale naše jméné údaje eh, cestujících, PNR, říká se, že to jako kdyby to byla nějaký zázračný lék proti terorismu a tak dále, ale přitom to vůbec nepokrývá soukromé lety. No a co se stane s těmi eh, pasažery v eh, soukromých letech, kteří se mohou eh, podílet na pašování a nebo mohou dokonce i napomáhat terorismu. Kdo kontroluje eh, tuto eh, stránku věci, kdo si o tom vyměňuje data? Děkuji. Sofie, velmi rychle. Jenom stručná otázka. Možná už jste to řekl, ale možná mi to uniklo. O členství ve výboru a o roli firem, které by eh, zajistily ty, to, to vybavení, ten, ten materiál. Chtěl bych seznam firem, které byly konzultovány o technických aspektech, protože to jsou firmy, které by v budoucnosti byly způsobilé také eh, k tomu, aby tyto systémy uvedly do provozu. Ano, takže budeme tu mít tuto zprávu na jaře, eh, která se očekává a kdy to bude zpráva o hodnocení SAS? Můžete k tomu ještě něco dodat? Jestli dovolíte, já se pokusím odpovědět na celou řadu vašich dotazů. Doufám, že eh, se mi podaří na většinu z nich odpovědět, takže eh, a někdy jiné dodám později. Momentálně se v komisi zabýváme tedy vytvořením toho, tohoto vyhodnocení SAS. To by mělo postupovat poměrně rychle, ale ještě to musí projít eh, mezi servisními konzultacemi. Ale pracuje se na tom. A mezi tím již máte od nás eh, dočasné vyhodnocení a já bych eh, obecněji se pokusil odpovědět na některé z dotazů. Všechny ukazují, jak důležité bylo založit tuto skupinu. Pane Depre, bylo by do, jistě dobře, kdyby vznikla ještě dříve. My jsme ji po roky se zabývali různé, různými informačními systémy. Já myslím, že nyní musíme odpovědět také na poslední otázku paní Hintwell. Neobrátili jsme se na žádnou firmu používáme EULIZE eh, za účelem technické expertízy. Musíme se zeptat jich, jestli se oni obraceli na někoho dalšího. Ale vedou to hlavně agentury a členské státy, které se snaží dát dohromady informace, které mají Spíše než, že bychom z té vaší otázky jsem trošku cítil, že se ptáte na něco, co by možná stálo za to vytvořit, ale co zatím, na čem zatím nepracujeme, což by bylo daleko náročnější. Pravděpodobně budeme mít um, průběžnou zprávu Julian King budeme mít průběžnou zprávu již v prosinci, pak eh, definitivní zpráva v dubnu, v květnu pro tuto skupinu, ale nemohu vám slíbit, že tato zpráva zodpoví na všechny vaše dotazy. Možná vyvolá ještě další otázky, ale pod, přispěje k tomu, abychom ten náš přístup trošku více zúžili. Lepší pozdě než nikdy. A jinak ten estonský systém, eh, ten na mě ten skutečně hluboce zapůsobil. Je, jak jste schopni zároveň dosáhnout interoperability, interkonektivity a přitom vysoké úrovně ochrany údajů. Ale vím, že i při vaší práci přes hranice s s, s například s Finskem, tak už je to složitější, protože v Estonsku vylogujete každé použití těch dat, aby bylo jasné omezení eh, eh, účelu. přitom máte daleko větší přístupnost, nemusíte je ani půlovat, schromažďovat, i když jsou v různých databázích. Ale nevím, jestli tohle by fungovalo v širším měřítku. Pane Koelie, ta skupina se stává z členských států a proto koordinační skupina na vysoké úrovni pro SAS může být zastoupena, ale není tam jako taková. To byla možná chyba. možná jsme měli mít nějaký kontakt, ale v zásadě eh, ta původní myšlenka byla taková, že by členské státy zasílali zástupce do této skupiny. Ještě, kdo to byl? Paní Cipel hovořila o politické dimenzi. Máme cestovní mapu nizozemského předsednictví, kterou probíhali ministři. Je to do určité míry takový dodatečný prvek. Ale jinak já plně souhlasím, že tato skupina jako taková nemá tu politickou dimenzi, kterou v určité fázi potřebujeme ale pokud to vůbec neuděláme, tak, eh, tak to by bylo ještě horší. Takže tolik má možná neúplně vyčerpávající odpověď. A pak je tu otázka toho eh, rozhraní. To byl jeden z takových hlavních výstupů. Ten Single Search Interface eh, má skoro každý stát, ale jich 28. A nejsou vzájemně kompatibilní. A nejsou nutně nastaveny tak, aby eh, umožňovali přístup k evropským databázím. Takže Tady se musíme trošku zamyslet, nikoli s ohledem na to, co teď existuje, ale co lze vytvořit do budoucna, aby vznikl nějaký přístup, který umožní single search interface, abychom už do konce roku byli schopni eh, na to odpovědět lépe. Ano, je to eh, skutečně trochu ošemetné, pane Depre, ale eh, my zároveň eh, ho se bavíme o právním textu a zároveň máme skupinu, která má mít závěrečnou zprávu v dubnu květnu. Musíme se už zabývat jed, probíhajícími jednáními. A proto i v nadcházejícím zasedání skupiny na konci listopadu se budeme zabývat všemi těmi novými systémy, abychom eh, postoupili, to mohli zohlednit při jednání o Eurodaku nebo systému eh, vstupu, eh, výstupu a dále bavili jsme se už na skupině o potenciálním systému ATS a pak eh, také otázka návrhu, který pravděpodobně budeme předkládat někdy v polovině listopadu. Ještě paní Cipl, jak jsou strukturovány ty podskupiny zase zásadě titíž lidé, kteří jsou v té skupině na vysoké úrovni, ale sami se vybrali v tom smyslu, že řekli, že chtějí působit třeba v podskupině pro interoperabilitu, tak přispívají do práce těchto podskupin. Složení z hlediska členských států je Eh, řekl bych, takové trochu sporadické eh, v tom smyslu, že jsou tam eh, zástupci na vysoké úrovni, ale někteří jsou pouze na, expert, na expertní úrovni. A, takže já myslím a doufám, že z toho nakonec vytěžíme maximum, ale nemohl to samozřejmě zajistit. Nedali jsme k dispozici jasný profil, kde by se řeklo, musí, musíte být například eh, státní tajemník nebo musíte být na té a té úrovni. Ehm, takže je tam dost eh, taková, takový mix, pokud jde o to zastoupení. No a ty, ta plenární zasedání budou tím místem, kde věci budou vytvářeny, pak také samozřejmě omezení účelu a abychom zabránili zdvojování, překrývání údajů. A tím myslím, že jsem víceméně ošetřil vše. Průběžná zpráva o SIS Ještě, ještě k paní Intveld. To, co jste řekla vy a také, co bude říkat pan Julian, Julian King, stále větší důraz bude kladen na implementaci. A pokud jde o otázku toho, abychom jenom nerozhodovali, ale abychom také ukázali, abychom zajistili tedy, že se věci budou skutečně používat tak, jak mají. To, to může, z toho se může stát velmi politická záležitost. Pravděpodobně v nadcházejících měsících se zaměříme také na to, kdo v podstatě implementuje PNR. Musíme si položit tuto otázku. Myslím si, že vy jakožto zákonodárci, když o něčem rozhodnete, tak máte přece zájem na tom zajistit, že se tento zákon dodržuje. Pokud se vám to nelíbí, tak pak řeknete rychle změňte to. Ale já se musím postarat o to, aby když existuje nějaký zákon, tak aby se také dodržoval. Ale samozřejmě, že o tom můžeme eh, diskutovat ještě dále. Ale pokud je o legislativní akt, tak myslím, že nemusíme znovu eh, přetvářet eh, nařízení o ochraně údajů, ale co bychom měli, pokud budou nějaké závěry skupiny, tak se budeme muset zamyslet nad eh, rolí EU Líze a případně tedy přepracování nařízení o EU Líze právní nástroje, eh, které mají určité mezery, kde řekneme, že tady se něco překrývá, tady něco chybí, tady je problém s implementací. A pak se budeme muset eh, podívat z čerstva na některé záležitosti. To bude asi doba, kdy se budeme bavit také o spoustě nových návrhů na legislativní úrovni. tím myslím, že jsem již pokryl vše. Ještě paní Gomez. Pokusil jsem se odpovědět na váš dotaz ohledně interoperability, single search, ještě kyberbezpečnost. To bude samozřejmě velká otázka, aby tyto systémy nebyly zranitelné, ale kyberbezpečnost, to bez tak je záležitost, o které se budeme bavit v rámci Task Force o e, Unii pro bezpečnost, kyberbezpečnost. To bude horizontální téma obecně. Víza, is... Eh, A pokud jde o to zlaté výzum, Víte, že to je otázka, která spadá do pravomoci členských států. Je tady i bezpečnostní aspekt. Ale pokaždé, když mluvíme o vízové politice, je to šengenská vízová politika, krátkodobá víza. I když v jiných ohledech by to mohlo zacházet ještě dál. A co se týče soukromých letadel a jmené evidence cestujících, a ETIASu. Já si to budu muset zkontrolovat. Já nevím, jestli to jestli i tyto údaje nebudou moci být, ne, nemusí být poskytovány u soukromých letadel. Ano, já vím, že paní Larsen se chtěla ještě přihlásit, ale my jsme si pozvali hosta, který čeká, takže eh, bohužel nebudeme moci dát prostor pro otázky. Čeká nás tady další host a já bych chtěl říct, že 8. přijde Julian King k nám, aby odpověděl na tyto otázky. Já se omlouvám, že to budu muset takto útnout. Děkuji všem kolegům za detailní otázky a děkujeme také Eh, panu Ritemu. Určitě se této otázce budeme věnovat i s panem komisařem 8. listopadu. Dobře, takže kolegové, nebojte se, my se k tomuto tématu zavčas znovu vrátíme. Děkuji vám za diskuzi. Pojďme se posunout k bodu 4. A tady k tomuto bodu máme pozvaného hosta, který snad za námi přijde tady dopředu na pódium. as he's coming to the... Už je na cestě. Koordinátoři tohoto setkání vydali pozvánku k výměně informací. Ta pozvánka byla zaslána panu Žaku Tubonovi, obránci práv z Francie. Mnoho, někteří z vás ho znáte. Eh, pracoval také na ministerstvu spravedlnosti. Eh, do své nejnovější funkce obhájce práv byl eh, jmenován v červenci 2018 a mm, v minulosti pracoval jako mediátor, obránce dětských práv a také byl ve výboru, který se zabýval bojem proti diskriminaci a zajištěním rovnosti. Ehm, samozřejmě má zkušenosti z mnoha oblastí, já je nebudu všechny vyjmenovávat. Ehm, otázka zásadních práv ehm, v EU. Každopádně ty věci, které spadají do jeho kompetence, jsou velice blízké nám, našemu výboru. A z tohoto důvodu hned dám slovo panu Tubonovi a děkuji mu za to, že k nám dnes přišel. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení europoslanci, děkuji za to, že jste mě dnes přijali ve vašem výboru. Já jsem moc rád, eh, že sice v jiné pozici, ale že se opět eh, objevují v Evropském parlamentu, protože eh, jsem zde působil v minulosti a v roce 2015 jsme v Paříži přijali eh, některé členy vašeho výboru. Vedli jsme velice zajímavé diskuze a od té doby jsme si říkali, že by bylo dobré jednak pro nás, ale také pro vás eh, zajistit výměnu názorů, které by se týkaly otázek, které řešíte vy ve vašem výboru a které zároveň spadají do naší kompetence. A váš vám předseda eh, stručně pohořil o tom, že já jsem obránce práv a říkal také stručně to, co děláme. A my jsme takovým typem ombudsmana, ale je to takový specifický ombudsman, který má vyhrazená práva a jsou trošku širší než ta tradiční práva, kterými disponuje ombudsman. Konkrétně, my se snažíme zas, docílit rovného přístupu k právu a také k veřejným službám. a díváme se na to, jakým způsobem se aplikuje legislativa, jak se používá legislativa. My vycházíme naší práce ze základních práv, ze základních svobod, eh, používáme naši mm, ústavu na národní úrovni, náš právní rámec, ale také používáme eh, evropský legislativní rámec. Vycházíme z toho, co z různých eh, mezinárodních úmluv jako například obrana základních lidských práv. A také vycházíme ze základní charty eh, lidských práv EU. Jak jsem říkal, máme několik eh, pravomocí. My například můžeme přijít s našimi postřehy, před, eh, které, se kterými se můžeme podělit s různými jurisdikcemi, ať už se to je týká Eh, bránění práv dítěte, nebo eh, pokud se jedná o to, že se nějaký eh, veřejný činitel či policista nechoval v pořádku, tak to jsou všechny případy, kterými my se zabýváme, u kterých můžeme my zasahovat. Takže my působíme v různých jurisdikcích a vlastně víceméně všichni se na nás mohou obrátit. My jsme už zasahovali v, ehm, řekněme, v stovkách případů minulý rok a myslím si, že to bylo velice efektivní, protože my se můžeme vlastně podělit o náš nezávislý právní pohled a naši nezávislou právní analýzu a expertízu. My si myslíme, že vlastně i ten náš orgán může být pro vás a pro váš výbor zajímavý. Uh, já samozřejmě budu mít krátkou přednášku a pak uh, odpovím na vaše otázky. Chtěl bych hovořit o třech zásadních věcech, o třech tématech. První téma se týká uh, situace u nás doma ve Francii. Budu se věnovat právní situaci, která je výsledkem teroristických útoků, které nás zasáhly. Uh, konkrétně zasáhly několikrát Francii, a to od roku, od začátku roku 2015. My se mm, pohybujeme v takové klasické dialektice, do které se zapojil i Evropský soudní dvůr ve Strasburku eh, a snažíme se o to, abychom dobře nastavili rovnováhu mezi legitimním požadavkem na bezpečnost který by měl vést k posílení pravomocí například policie, tedy posílení pravomocí těch, kteří se, ty, kteří se věnují například spravodajským informacím, kteří se věnují stíhání a šetření trestní činů, to je jedna strana. A druhá strana se to snažíme sladit s tím, že by měla být respektována základní práva. Mm, například práva eh, svobodu pohybu, eh, právo na soukromý život a tak dále. Protože to jsou skutečně velké výdobytky naší evropské demokracie. Mm, už 200-300 let. A já ze svého, eh, ze své funkce která vlastně vznikla na začátku roku 2015, tak já eh, se mohu pohybovat v určitém právním rámci, který byl stanoven v minulosti. A mohu eh, vyhlásit stav pohotovosti, v rámci kterého bychom, bych, můžeme přistoupit k některým neobvyklým opatřením. A dávám konkrétní příklad. Například můžeme přistoupit k domovním prohlídkám i nočním domovním prohlídkám a potřebujeme k tomu mít eh, rozhodnutí prefekta. A není tomu tak, jak je to v evropské legislativě, že to musí být na základě rozhodnutí soudce například. Nebo můžeme eh, vlastně přikázat tomu, že se někdo nemůže vzdálit eh, od místa svého bydliště a tak dále. Ale ten stav pohotovosti, o kterém jsem hovořil, eh, už byl ve Francii vyhlášen třikrát. Máme zákon z 28. července, eh, které říká, že vlastně to může být vyhlášeno až na, na období 6 měsíců. A ten stav pohotovosti může být pak ještě prodloužen, ale nemusí. Uh, A my nechceme směšovat ten výjimečný stav, který je dočasný, v rámci kterého musí být posíleny určité, eh, určitá opatření. A nechceme to směšovat s obecnou legislativou, s tou normální legislativou, která se používá. A pokud vlastně budeme souhlasit s tím, že v určitém krátkém výjimečném období právní stát a respektování základních slov, svobod bude omezeno, tak je to velký rozdíl, protože když to srovnáme s tím normálním stavem, tak e, v tom normálním stavu by takovéto omezení práv nebylo vůbec možné, protože by to znamenalo určitý krok zpět. A porušovalo by to naše základní zásady e, republiky a právního státu. Já jsem samozřejmě detailně sledoval, jak se uplatňuje, co se děje eh, v tom výjimečném vyhlášeném eh, stavu. A dostali jsme 80 podmětů například od občanů a my se jim samozřejmě věnujeme. Zaměřujeme se například eh, na to, jak, probíhalo, jak probíhaly ty domovní prohlídky, zda všechno probíhalo podle, eh, podle předpisů a jak se například eh, zacházel s dětmi v průběhu domovní prohlídky. A podle nejnovějšího oběžníku se ukázalo, že máme i dokonce vytvořené nové, nová doporučení protože může se stát, že v průběhu těch některých opatření, v průběhu některých operací vznikají určité škody a my jsme se snažili o to, aby ty škody byly nahrazeny co nejrychleji a co nejsnadnějším postupem. To jsou takové novinky v naší legislativě. Pane předsedo, vy, když jste mě pozval, tak jste říkal, že budeme hovořit i o situaci migrantů. Konkrétně v Patkale, v, v oblasti Patkale ve městě Calais na severu, v severozápadě Francie. Je to město, které je velice blízko uh, Spojenému království na jedné straně Lamaňského průlivu. A je to město, ze kterého vyjíždějí trajekty do Anglie a tam také začíná ten tunel, který vede pod Lamaňským průlivem. A tam se také zhromažďují eh, vozidla, kamiony, které používají ten tunel do, do Spojeného království. A vy víte, že už několik let se v Kale eh, zhromažďují migranti z celého světa. Například eh, jsou tam Afgánci, jsou tam lidé ze Sudánu, z Eritré. Ale samozřejmě v poslední době eh, jsou tam lidé, kteří museli svoji vlast opustit z důvodu konfliktu a ty pocházejí z Blízkého východu jak si můžeme vysvětlit tu koncentraci lidí konkrétně na tomto místě? No, jednak eh, samozřejmě je to určitý transitní bod, ale je to také transitní bod, který je docela uzavřený. Od roku, v roce 2003 eh, spolu vyjednávali britská a francouzská vláda, eh, vyjednali si smlouvy, které se nazývají Tuke, což je takové malé turistické město v regionu Patkale. A kdybych to měl shrnout, tak tyto dohody říkají víceméně, že kontroly na vstup do Spojeného království se dělají už v Kale, na francouzském území. Takže francouzská strana dělá vstupní kontroly do Spojeného království. Spojené království není součástí Schengenu, takže dělá vlastně kontroly i při výstupu ze šengenského prostoru. Tyto dohody fungují už nějakou dobu a dnes se jasně ukazují, že ty dohody jsou problematické, že způsobují problémy. Protože jsme určitým způsobem vystavili eh, jakousi stěnu v Kale, díky které eh, Spojené království nepřijímá tolik migrantů, protože se k ním nedostanou. A ty migranti se vlastně zhromažďují a jejich tisíce v Kale a snaží se dostat se do Spojeného království a snaží se dostat mm, se tam nelegálním způsobem, mm, prostřednictvím převaděčů, Samozřejmě to je naprosto nebezpečné, oni vlastně se snaží vlézt na eh, plavidla nebo na kamion, riskují přitom svůj život. V několika posledních dnech se ukázalo, že nějaký pár se snažil eh, prostřednictvím kamionu dostat se do Spojeného království, byli z Eritre a ten kamion je srazil, takže žena byla smrtelně zraněna. A my se nacházíme v situaci, kdy vlastně Francie musí řešit spoustu věcí. A my jsme 6. Eh, října 2015 vypracovali zprávu, takže už je to téměř rok, a říkali jsme v ní, že celá řada základních práv není v Kal respektována. A to, co říkáme, to nejsou žádné výmysly, protože pár týdnů na to administrativní soud v Lille převzal část naší zprávy a říkal, že francouzská, francouzský stát má povinnost přistoupit k určitým opatřením, například hygienickým opatřením eh, pro ty lidi, kteří žijí v těch stanech v okolí Kale v těch provizorních stanech. Takže tady vzniká francouzské vládě povinnost postarat se, eh, najít nějaký přístřešek pro tyto lidi, protože ty eh, provizorní stany, eh, které se nachází v okolí Kale, že je v nich spoustu lidí, nebo jsou tam také kontejnery, kde si, ve kterých si lidi zřídili svá obydlí nachází se tam i děti, i ženy. A to je situace, na kterou jsme například my už v tom roce 2015 poukázali. V tomto regionu je 1200-1300 eh, nezletilých bez doprovodu. Takže jsou to děti, dospívající, Eh, kteří se tam nachází bez rodiny, nemají tam vůbec nikoho známého a pohybují se v eh, opravdu eh, prostředí, kde se daří trestné činnosti, kde, kde fungují převaděči a jsou také vystaveni různému druhu násilí, včetně sexuálního násilí. Takže to jsou, tyto nezletilí bez doprovodu jsou opravdu velice zranitelné situaci. Navíc eh, je tady rozhodnutí odstranit ty provizorní stany. Takže tady budeme muset přistoupit k určitým humanitárním opatřením, protože v těchto provizorních stanech žije opravdu velké množství lidí, ale ty podmínky, ve kterých tam žijí, jsou naprosto nepřijatelné, nepřijatelné pro Francii v roce 2016. Ale pokud skutečně dojde k eh, od rozbití těchto stanů, tak eh, ty dospělí lidé, kteří se nachází, kteří tady žijí, žijí eh, tak tě, ty samozřejmě budou pozváni do nějakých přijímacích eh, zařízení. Nebo budou, bude s nimi zacházeno jako s uprchlíky a budou vyzváni k tomu, aby podali určité administrativní žádosti. Ale není úplně jasné, co se stane s těmi nezletilými. Samozřejmě, místní orgány se snaží poskytnout určité ujištění a záruky, ale ta ujištění a záruky neobsahují nic konkrétního. my máme strach, co se s těmi nezletilými stane. My bychom potřebovali, aby skutečně by jim bylo poskytnuto přístřeší, aby se o ně někdo postaral, aby, byli, aby se pohybovali v bezpečnějším prostředí, aby, eh, byl, zachá, aby byl zachovávána jejich základní práva, aby se s nimi zacházelo podle mezinárodních úmluv. A já myslím, že tady prostě jasně vzniká povinnost Francie, francouzského státu vůči těmto dětem. To je naprosto to je naprosto aktuální záležitost, kterou například v současnosti řešíme. Pokud jde o, dále, pokud jde o migraci, tak mám ještě dvě další připomínky. Evropská politika je politika eh, uzavírání se zavřených hranic. A z právního hlediska, pokud do základní práva, tak je to docela problematické. Například máme tady dohodu mezi EU a Tureckem, což je dohoda, která jde proti všem pravidlům, protože spočívá v tom, že ty osoby Eh, posíláme zpět do země, eh, ve které si nejsme jistí, zda ta země sama nepředstavuje nebezpečí pro ty lidi, které tam zpětně posíláme. Takže já si myslím, že tady je porušen eh, základní princip lidských práv i naší smlouvy. A obecně myslím si, že by měla být možnost otevřít nějakou cestu legální migrace a nespolehat pouze na tu cestu uzavírání se hranic. Víte, máme tady eh, eh, dublinský proces. Nevím, zda bychom ho nemohli nějakým způsobem pozměnit, aktualizovat. Já vím, že mm, s ním jsou zpěté určité problémy. A uzavřel bych to tím, pane předsedo, jsou tady, mm, je tady celá řada témat, eh, která zajímají jak nás, tak váš výbor 9. května eh, jsme pracovali zprávu, která se zabývá tím, jak to vypadá se základními eh, právy cizinců ve Francii. Je to velká zpráva, má 300 stran. A my máme pocit, že v současnosti Francie eh, země, mm, která vlastně je určitým pionýrem v oblasti lidských práv, tak my se zaměřujeme, jak se tato země v současnosti chová k Eh, cizincům a k tomu, že jim například brání eh, tomu, aby získali přístup ke svým právům a získali přístup eh, k tomu, aby měli užitek z evropské legislativy i z francouzské legislativy. Děkuji, pane Tubon, za tuto obsáhlou prezentaci a také to, že jste hovořil o Kale, o e, nezletilých bez e, doprovodu. To e, měli na mysli koordinátoři, když vás zvali, takže děkujeme, že jste se toho hned zhostil. Žení kolegové, nemáme příliš mnoho času. Vím, že tato prezentace vyvolá spoustu otázek, ale prosím, buďte struční, Máme tady eh, celou řadu dalších bodů, včetně zprávy komise. Začneme paní Gomez, které, která bude hovořit o své, eh, zprávě své delegace, eh, která byla v Kalé ve čtvrtek. Paní Gomez. Ano, já jsem vedla delegaci tohoto výboru v Dokale v červenci a naprosto souhlasím s tím, co jste právě řekl konkrétně Jed, viděli jsme, že mm, na jedné straně ty orgány místní se snažily řešit eh, situaci těch lidí v těch slomech, ale ty tam jsou prostě proto, eh, že tam, že tam je přivedeny a Francie Eh, se snaží vlastně bránit té cestě, kterou tito lidé chtějí podniknout do Anglie. A je evidentní, že ti lidé eh, tam jsou a situace je ještě horší pro ty nezletilé bez doprovodu. Já vám děkuji za to, že jste o tom mluvil. Velká ehm, Británie přijala asi deset eh, nezletilých, ehm, ale jak jste včera, ale jak jste řekli, je jich tam více než tisíc. Takže jaké jsou e, důsledky nejenom z, z hlediska lidských práv, ale také bezpečnosti? E, e, co vlastně naše vlády dělají, když ne, připustí, aby lidská práva byla takto, takovýmto způsobem porušována? Omlouvám se, já jsem vás chtěl, vás <laughs> přerušila, bych řekl, že jich nebylo 10, ale 20, což je podobně malé číslo. Uh, Velice eh, stručně. Já jsem vám také chtěla poděkovat, že jste eh, se tak jasně vyjádřil v tom, že jste odsoudil tu dohodu nebo deklaraci eh, Evropské unie Turecko, která sama o sobě vlastně je dohoda, která má za cíl porušovat lidská práva. Paní Gomez, je třeba se obrátit na e, Evropský soudní dvůr. Smlouva umožňuje, vzhledem k tomu, že ta deklarace vlastně není deklarace, tak můžete se obrátit na Evropský soudní dvůr a e, zajistit, aby byla prohlášena za protiřečící smlouvám a chartě základních práv. To je evidentní. Mm. Já mm, mm, toto, to, eh, má vlastně v sílu práva. Eh, a když to eh, soudní dvůr pohlásí za proti řečící základním smlouvám, tak je třeba to, bude třeba to zohlednit. Pan že jste tady mezi námi a že jste zmínil všechny ty aspekty Kale, protože já popravdě, když jsem přijel z Kale, tak jsem byl zhnusen a naštván. Uh, zhnusen jsem byl z toho, jak to tam šíleně vypadá, jak to bylo opravdu podmínky. Já jsem navštívil snad všechny uprchlické tábory napříč Evropskou unii i, i mimo ní a opravdu nejhnusnější a nejhorší uprchlický tábor, který jsem v životě viděl, byl ten v Kale a jsem trošku překvapený, že francouzská vláda tam nic nedělá. Používám řádně expresivní slova, doufám, že byly řádně přeložena, protože opravdu to, co jsem tam viděl, to mi přišlo jak středověk. A ještě horší bylo, když jsem se potom setkal s lidmi z neziskových organizací, kteří mi vypravovali, jak tam chodějí děti, děti žádat o kondomy a jak tam eh, chodí ženy, ženy, které byly znásilněny. A opravdu, tohle to nejsou podmínky, které jsou hodné kolebce demokracie, kterou Francie bez, bez pochyby eh, je. A já bych byl rád, kdybyste na tuto situaci trvale upozorňoval a trvale upozorňoval francouzské politiky za odpovědnost, za ten stav, který tam je. Ty lidi nejsou řádně registrováni, řada těch lidí opravdu tam páchá kriminální činnost a je potřeba proti tomuto stavu, který se nazývá stav bezpráví, prostě odpovídajícím způsobem zasáhnout. Potom je potřeba řešit také děti bez doprovodu a další problémy, které jsou s tím spojené spojeny. Ale druhá věc, kterou bych se vás chtěl zeptat, vy jste excelentní v tom, že opravdu dokážete pojmenovat problémy dané doby. A jeden z problémů, který, s kterými jsem se za posledních dva půl setkal, je porušování lidských práv francouzských občanů v Norsku. Norsko je považováno za demokratickou republiku, ale už jsem se sešel se čtyřmi francouzskými občany, kterým byly odebrány děti v této zemi a byly odebrány na základě absurdních, absurdních reakcí, nedávno, eh, na absurdních důvodů. Nedávno o tom natočila i krásnou eh, reportáž francouzská televize Arte. A chtěl bych se zeptat, jestli se zabýváte i lidskými právy v této zemi a zda jste se setkal s tím, že tamní Barneverne, tamní sociální služba odebírá děti občanům Evropské unie, po případě imigrantům z Evropské unie, z afrických zemí a opravdu eh, na základě vymyšlených a, a, a, vymyšlených a nesmyslných důvodů. Děkuji za vaši odpověď. I saw this particular case. It's a very detailed. Tento případ znám, ale eh, pan eh, Tubon, mm, to sleduje, odpoví paní Veržia jako další má slovo. Děkuji vám, pane Tubon. S velkou radostí jsem vás dnes vyslechla eh, po té, co jsem vás již slyšela dříve Jenom stručně, velmi stručně a telegraficky. Tento parlament nezdílí váš názor, eh, pokud jde o tu eh, legální cestu migrace. Zajímalo by mě, jestli máte nějaký konkrétní, eh, konkrétnější návrh, pokud jde o reformu Dublinu, a pokud jde o terorismus. Zajímalo by mě, jestli jste informován o mm, těch porušení ohledně těch takzvaných lidech na registru S, protože došlo k teď k nějakému um, zatčení uh, lidí na uh, demonstraci, nějaké osoby, která právě byla na tomto, v tomto rejstříku S, uh, což se týká tedy té části terorismu, které jste zmiňoval, a lidských práv, vyplývají z toho určité problémy. A dále ještě ke Kale. K tomu chci říct, že vaše zpráva z uh, loňského října sice uh, vedla k tomu, že se některé věci staly, ale eh, v Kale například otázka ochrany eh, lidí, kteří eh, těch zranitelných, o, pardon, těch, těch osob, které jsou skutečně zranitelné, to je dobré, ale pořád je tu ta, ten černý puntík a to jsou izolovaní migranti, um, to uh, zrušení tábora, ta, k, ke kterému mělo dojít, eh, má od příštího týdne to věci jen uh, zhorší. Protože pokud se všechno strhne, tak se strhnou i ty oficiální struktury, budou de facto demontovány, včetně těch, v kterých jsou zranitelné osoby. Ehm, a tudíž já opravdu chci se zastat toho, aby minimálně některé tyto oficiální složky zůstaly stát, aby tam mohly být buď izolovaní nezletilí, protože těch je as minimálně 1200, jak se to eh, v minulý týden jsme slyšeli takový, takové sčítání eh, jedné nevládní organizace, která stanovila toto číslo myslím, že se jim dá věřit, oni ne, nemají zvyk přehánět, takže mě by zajímalo, co si o tomto myslíte. Děkuji vám za veškeré vaše příspěvky k tomuto, eh, k tomuto tématu ohledně ochrany základních práv, eh, protože konec konců Francie je zemí eh, deklarace práv člověka a občana, ale mít deklaraci, to je jedna věc, ale aby se respektovala, to je věc druhá. Bohužel se vzdalujeme stále více Eh, duchu této prastaré eh, deklarace. Děkuji, Mary Kristin. Pan Hortefiu. Eh, A pak poslední paní Sippel. Děkuji, Claude. Vzhledem k pokročilé době budu stručná. Pane Tubon, vy jste poukazoval na eh, problematiku nouzového stavu, eh, toho, když nouzový stav platí příliš dlouho. Já chci říci, že jeden problém je v tom, že evidentně v minulých měsících eh, proběhlo hodně domovních prohlídek ale jenom hrstce případů došlo k nějakému zatčení. Nejsem si jistá, zda došlo k nějakému odsouzení do dneška. Můžete k tomu něco říci a můžete říci něco k tomu, na jakém základě vy jste tady hovořil o domovní eh, prohlídkách a eh, zákazu vycházení, jak dlouho to trvalo. Eh, ale eh, v minulosti nebo eh, dnes po rozhodnutí to tedy vyklidit. Eh, byly eh, nabídky uprchlíkům, aby podali eh, žádost o azyl Francie, aby byli lépe ubytováni, protože v Británii evidentně nejsou vítáni a existuje vzhledem pro ty mladistvé snaha najít rodinné příslušníky a minimálně pro tyto skupiny v daném případě jim umožnit cestu do Británie poslední bod, poslední stanovisko. Vy jste zmínil ilegálnost dohody s Tureckem. Já chci zdůraznit, že vzhledem k počtu legislativy, která se nyní na návrh komise projednává, tak mnozí mají dojem, že Evropská unie se spíše izoluje a ochranu eh, a vz, vlastně přesouvá zodpovědnost za ochranu těch lidí místo, aby se jí zhostila sama. Eh, toto je problematické i také, co se týče eh, prezentace směrem ven, protože Evropská unie a jednotlivé členské státy rády vyžadují dodržování lidských práv jinde a e, pak je trošku e, hořké, když právě u nás se e, lidská práva nedodržují. A tady ještě jednou chci poděkovat za to, že jste to řekl, i když právě dnes Již jsme tedy dostali otázku, když je to všechno nelegální, tak kdo tedy si vlastně by, by měl tedy teď podat tu žalobu? Ještě poslední otázku, než vás požádám o odpověď. Pane Tubon, několik kolegů se ptalo na Kalé. Já se chci eh, zeptat na vaši roli jako ochránce práv. Když jsem si četl vaše stanovisko, tak vy jste vlastně eh, hovořil o tolika různých oblastech, eh, práva dětí a podobně. Mohu položit otázku. Eh, my žádáme, abyste mm, jednal, co se týče Kale a situace dětí bez doprovodu, jak řekla paní Gomez správně, Británie přijala 20, to je plné minimum, to ukazuje takovou neochotu, eh, že budeme v situaci, kdy bude jakýsi ping-pong Mm, zprávy eh, dětí bez doprovodu. Moje otázka na vás, vaše stanovisko je jaké? Máte pravomoc předepsat e, nějaké m, mm, konkrétní kroky, nebo se musíte obrátit na soud, nebo prostě jenom e, poskytujete poradenství vládám a jak, jakou formou? Protože toto je velice urgentní situace, ty děti nic nikomu neudělali, e, jsou zranitelné a trpí. Mm, to je otázka na obě vlády, eh, mimochodem, mm, co se týče eh, právních závazků. Vy tedy máte takovou unikátní roli ve francouzském systému a je přesně, eh, je, není úplně snadné mm, pochopit, jak přesně to bude fungovat. Takže vám děkuji, že se zaměříte na toto téma. Vím, že máte celou řadu jiných um, témat, ale toto je poměrně urgentní. Eh, děkuji tedy, že jste mezi nás přišel. Bohužel nemáme moc času, jenom asi 7 minut. Pokud chcete odpovědět eh, písemně třeba k tomu Norsku, tak můžete také eh, písemně něco mm, kolegům poslat nebo předat. Pane předsedo, já bych nejprve zodpověděl na otázku, která byla položena ke konci je pravda, že ochránce práv je instituce poněkud specifického rázu, to znamená, byla vytvořena 2008 eh, ústavou, ale fungujeme teprve od roku 2011, je to instituce mladá, pět let. Eh, nejsme soudci, nedisponujeme eh, autoritou někoho soudit, ale máme určité pravomoci zprostředkovací, mediační. Můžeme předkládat určité postřehy a komentáře a pokud je o téma, jako je otázka eh, nezletilých, tak naše hlavní síla, pravomoc, je v tom, abychom správní orgány, eh, vláda, a další orgány před, představili před jejich eh, odpovědnost a abychom řekli, pokud jde o Kale, tak kdyby nevznikla ta práva, zpráva z 6. října loňského roku, a další doporučení, které jsem učinil v ještě nedávnější době, pokud eh, by se z můj zástupce ve minulý čtvrtek nevypravil na, místě, na místo a nehovořil tam s anglickým ochráncem eh, práv a s ochráncem práv z Valonie a z Vlámska, a pokud by společně nepřijali pozice, společné post, postoje k postavení těch nezletilých tak eh, by byla situace jiná. To znamená, nestáli bychom v situaci, kdy teď francouzská vláda musí přijmout nějaké řeč, řešení pane Zdechovský, paní Gomeš a další, kteří jste se k tomuto vyslovili. Pokud jde o ne, nezletilé bez doprovodu, tak eh, tady jsou dvě základní otázky. Zda Británie, stávající britská vláda, otevře brány, otevře dveře, aby přijala eh, na základě fungování článku 8, a to je evropské pravidlo těch dubl, dublinských dohod o sjednocování rodin, na základě nichž lidé, kteří mají jakékoliv eh, příbuzenstvo nebo rodinné zájmy v jiné země Evropské unie, aby na základě toho, jestli nad rámec těch 80-90 lidí, kteří eh, na tomto základě byli přijaty od, od začátku roku 2016, jestli ještě nad rámec eh, toho minister Amber Rudd ehm, který se bavil s panem Kaznevem francouzským, jestli z toho vznikne nějaká dohoda, kterou by se eh, přijalo 300, 400, 500 nebo 600 takových mladých lidí. To je to, co je teď v sázce. A e, vy eh, jste poslanec z Británie, ale říkám to i celému výboru, je zapotřebí, aby si britská vláda uvědomila, že má jistou zodpovědnost, zvláště proto, že je tu tady systém dohody Stuke, kdy Francie byla delegována hranice z druhé eh, strany, na druhé straně eh, průlivu La Manche a za těchto okolností britská vláda, zdá se mi z mého hlediska, má nejen morální povinnost, ale i přímou právní povinnost uplatnit článek 8 dublinských dohod. A ještě další otázka týkající se rovněž nezletilých, eh, která tu zaznělo například od paní Veržia a paní Gomez také. Jak eh, to můžeme zohlednit, eh, pokud dojde ke zrušení vyklizení tábora? nezruší se ty stávající pevné stavby. To znamená, to je to eh, dočasné přijímací eh, centrum a například rodinné centrum Žilfery, kde, což je 450 prefabrikovaných míst a kde, kde by mohli všichni tyto nezletilí eh, být v přístře, pod přístřeším po dobu, kdy se budou řešit jejich žádosti eh, před, předané britské vládě. Já vám to teď eh, říkám vám s plnou důvěrou, mám pocit, že to postupuje správným směrem tato myšlenka, že by zůstaly zachovány tyto struktury. Jak řekla paní Veržia, to úplně totální, um, ta totální demolice, tak to je eh, ten eh, problém. Ale teď se zdá, že eh, se podaří, že by se mohlo podařit zachovat některé stavby právě proto, aby izolovaní nezletili měli ochranu a přístřeší. Čili tolik bych řekl k této otázce nezletilých. Ale už asi roka půl mám takový pocit, že věci se trošku pohybují, trošku postupují vpřed, ale ve Francii, stejně jako v jiných zemích, je veřejnost eh, stále více sváděna eh, tendencemi eh, ve směrem k zajištění bezpečnosti, to znamená na zře- k těm bezpečnostním zřetelům. 230 lidí přišlo o život v těch teroristických atentátech od roku 2015, takže to lze do určité míry pochopit tuto tendenci a e, veřejné mínění má tendenci se domnívat, že ta veřejnost, že ta bezpečnost pochází z pevnosti, přísnosti, ten z toho přístupu a jazyka toho ochranářského. To znamená, že e, tady to, to, o co nám jde, je něco, co někdy eh, je hlas, který je e, trošku v izolaci, ale to neznamená, že nemůže uspět. Právě proto se musíme tohoto eh, hlasu zhostit a prosazovat ho za Francii, za všech 28 členských států. Pokud jde o lidská práva obecněji, tak tady bych řekl paní Gomez toto. Jistě musíme se nad tím zamyslet velmi dobře popírat lidská práva a nerespektovat některé základní závazky, které to, to by znamenalo po, popírat důst, že popírání důstojnosti žen, um, dětí, lidí. Není to samo, samo o sobě zdrojem nedostatku bezpečnosti, zdrojem ohrožení. Uh, já chci položit tuto otázku, kterou vy kladete velmi dobře a já si myslím, že zaslouží za to, abychom na ní upozorňovali. Eh, právní cesty, právní způsoby eh, řešení migrační otázky, které bychom si přáli, aby nahradili to, čemu paní Cipl říkal, řekla, eh, označila jako politika odmítání o politika navracení, to prostě znamená využít určitého počtu uh, ustanovení, která existují. Například eh, možnost uh, víz, které by umožňovaly některým vybraným občanům dostat se na uh, území Evropské unie, které mají ale omezenou územní platnost. Nebo členské státy pakliže se tak rozhodnou, můžou vydávat dlouho, dlouhodobá víza, víza, to přece Schengen, tomu Schengen nikdy nebránil. Um, organizace uvnitř Schengenu, to je, to je přece možností. My navrhujeme Eh, takovýto eh, přístup legální cesty migrace, legálního přístupu a eh, skutečně v těch 82 případech těch osob na rejstříku S, které stěžovaly na to, že jsou v tomto rejstříku, možná použili i další postupy, další opravné prostředky, které jim systém, státní systém umožňuje. Ale to, co se momentálně navrhuje, je, aby osoby, které se dostanou z Kale, aby se dostali do takzvaných um, přijímacích orientačních eh, center menšího již charakteru, kde, kde bude 40, 50, 60 osob maximálně. A my jsme požádali, aby tady byla uh, pomoc i právní která, lidé, kteří by jim pomohli eh, s žádostmi o azyl. A ministerstvo řekne, my se zamyslíme na touto žádostí, zvážíme, zvážíme ji, ti, kdo požádají o azyl, tak samozřejmě projdou azylovým zřízením, dostanou eh, azyl, eh, ti, kdo nikoliv, tak ehm, budou vyhoštěni, ehm, budou posláni ehm, do zahraničí. Tolik tedy co bylo řečeno, ale já si nejsem vůbec jist, samozřejmě nemohu si být jist, jestli se tomu tak, jestli se tak stane, protože existuje eh, mnoho eh, obcí, eh, regionů, kde se vyskytly odpor a, a, a určité demonstrace proti těmto centrum ze strany místní populace. To je bohužel projev xenofobie a nesnášenlivosti, s kterým se potýkáme. Takže tolik, eh, co bych, eh, osi, co bych osobně um, si dovolil říci na této půdě Evropského parlamentu. Pokud Evropská unie znovu eh, nenajde tu cestu migrační otevřené legální migrační politiky, tak na jedné straně tím bude popírat, eh, zapírat svoji minulost, což je minulost otevřenosti, minulost migrace, eh, dějiny, eh, rozmanitosti, identit. A na druhé straně tím může skutečně ohrozit budoucnost. Uh, Pane Tubon, myslím, že toto mm, váš příspěvek byl velice cený. Velice se vážíme. Jak slyšíte, pokud jsou nějaké otázky, máte pocit, že jste neměl čas odpovědět na některé otázky? Já se omlouvám, pane Zdechovský. Pokud je o Norsko, tak nemám informace, udělám průzkum a dám vám pak vědět. Pane Tubon, já jsem se díval na ten dokument, takže vím, co se děje v tom Norsku. Je to fascinující. Měl byste se na to podívat. Eh, týkalo se to francouzských občanů, tak se na to eh, podívejte a prosím, pokud budete chtít, tak odpovězte pak našemu eh, panu poslanci. Děkujeme vám, děkujeme vám za přítom, vaši přítomnost. Děkuji kolegové. Mm, teď nám už dochází čas, ale myslím, že to velmi stálo za to. Paní Gomez bude prezentovat ve čtvrtek zprávu o Kale, takže děkuji vám, že jste tady. Eh, to bylo velice užitečné. Eh, Žní kolegové, přejdeme k bodu 5. Mluvám se kolegům, kteří za to, na toto čekají. Eh, trošičku jsme pozadu. Takže bod 5 a 6, to je dohoda o petelní strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem a dohoda mezi Gruzí a Europolem. Pan Diaz de Mera zastoupí paní Gabriel za těmto bodům. Takže mluvíme o návrzích zpráv a mm, rozhodnutí o lhůtě pro pozměňovací návrhy. Jsou to operativní dohody mezi Europolem a Ukrajinou a Gruzí. Zprávodaj um, eh, mm, Ukrajinu Europol, uh, pardon, Gruzii to jsem já, A požádám pana Diez de Meira, aby promluvil k, e, budu k o Ukrajině. Takže, pane de Meira, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, Maria Gabriel je zpravodajkou dohodu o operativně strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem. E, omlouvá se, že tady ne, nemohla být, aby tu zprávu e, prezentovala sama. E, jedná se o konzul, konsultativní proces po návrhu Rady schválení návrhu mezinárodní operační dohody s Ukrajinou, mezi Ukrajinou a Europolem. Je to výměna technických klasifikovaných informací, osobních dat. Spravodajka chce, aby výbor Libe podpořil její návrh zprávy a schválil eh, tu dohodu mezi Ukrajinou a Europolem. Europol by měl prohloubit spolupráci s Ukrajinou, která je klíčovým partnerem v Evropské unii v rámci eh, mm, dohod o spolupráci s východoevropskými státy. My eh, máme Eh, dosahovat cílů asociační dohody s Ukrajinou. Tato dohoda otevírá také možnosti mm, pro prevenci zločinnosti, takže tato dohoda bude mm, krokem vpřed a Ukrajina se stane partnerem z EU v boji proti organizovanému zločinu. Paní zpravodajka chce říci, že 1. května 2017 vstoupí platnost nové nařízení o Europolu, kde je řada záruk na ochranu osobních dat občanů. Co se týče současné operativní strategické dohody, tak komise bude revidovat eh, dohodu před eh, květnem 2017, aby eh, byla zajištěna ochrana dat soukromých osob. Co se týče Gruzie, Marie Gabriel se také eh, zabývá samozřejmě touto zprávou. Jak víte, pane předsedo, děkuji, pane Diaz de Mera k Omlouvám se, já už jsem se díval dál na otázky. Lukací to se dostane na program později, takže se omlouvám. E, ke Gruzii, tak já jsem chtěl jenom dodat, že tam jsou jasné potřeby operační, aby Europal prohloubil e, spolupráci s Gruzií. Gruzie je samozřejmě stále relevantnější v boji proti terorismu, organizované zločinnosti, specificky vzhledem k tomu, že to je transitní země pro ty zahraniční bojovníky a že je důležité bojovat proti gruzijským organizovaným skupinám. Mm, evidentně je evidentní, že z tohoto hlediska ta dohoda o poroční strategické spolupráci posílí boj proti terorismu organizovanému zločinu, který je eh, z definice mezinárodní. Co se týče postupu, ta eh, dohoda má být mm, uzavřena na základě rozhodnutí Rady z roku 2009. V květnu 2016 vstoupilo nové nařízení v platnost mezinárodní dohody záruky na ochranu osobních dat evropských občanů, eh, jsou významným způsobem upraveny po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Eh, datum eh, platnosti této tohoto nového nařízení je 1. květen 2017. Do té doby budou platit stávající ustanovení rozhodnutí Rady je zklamání, že tento parlament nemůže sehrát plnou roli demokratické kontroly. Nařízení o Europolu v článku 25 eh, se říká, že komise musí posuzovat ustanovení především o ochraně dat, které jsou obsažena v operační dohodě o spolupráci uzavřené před 1. květnem 2017. A komise musí informovat parlament o výsledku tohoto hodnocení a pokud bude potřeba začít eh, postupy k eh, nového vyjednávání těchto dohod, eh, k Ukrajině i Gruzii. Mm, všechno, co jsme řekli, je poměrně jasné. Já se chci zeptat, zda někteří kolegové stínoví eh, zpravodaji si chtějí vyjádřit k obou těmto bodům. Pan Štětina hmm. a pak pan Diaz de Demera na závěr. A paní Gomez. Pan Štětina, prosím. Já bych jenom rád upozornil, že u nás na výboru AFET jsme často projednávali eh, fakt, který se nazývá selektivní justice v Gruzii. A může se stát, že Gruzie opět požádá eh, Interpol, aby vydal bývalého prezidenta eh, pana Saakašviliho, na kterého je v Gruzii vydán, vydán zatykač. Já bych byl rád, kdyby tento postoj a tato selektivní justice současné gruzínské vlády byla kritizována, protože je to něco, co do Evropské unie nepatří. A to říkám příští úctě ke Gruzii, kterou mám rád. Děkuji. Paní Gomez, já jsem právě vedl, se vrátila z mise mm, pozorovatelů na volby eh, do Gruzie. Pan Štětina je také členem my eh, nemluvíme o Europolu, ale, eh, Interpolu, ale spolupráce s Gruzií a Europolem, což je důsledek eh, dohody o vízové liberalizaci, kterou jsme schválili a rada E, je to v jejich zájmu i v zájmu naší kolektivní bezpečnosti tato dohoda. Ano, jsou tam problémy s justicí a jiné problémy, ale zlepšuje se to a jsem si jista, že s větší spoluprácí mezi Europolem a Gruzií e, tak to můžeme ovlivnit jaksi správným směrem. Takže naopak, já bych toto e, to, to podpořila. Ehm, děkuji, tak to mm, byl užitečný komentář k té Gruzii. Pokud nikdo není, tak další, tak pan Diaz de Mera. Ehm, Maria Gabriel um, chce říct, že eh, Gruzie eh, chce bojovat proti terorismu, organizovanému zločinnému pašování lidí. Mm, pokud uzavření této dohody bylo jedno, jedno z doporučení ve zprávě Gabriel k Gruzii, tato dohoda o spolupráci obsahuje výměnu osobních dat, jak bylo řečeno. Eh, Europol použije Gruzi jako transitní zemi pro ty zahraniční bojovníky a proto potřebujeme zlepšovat výměnu informací s eh, Ukrajinou a eh, toto bude eh, s důležitým prvkem posilování mezinárodního boje proti terorismu organizované zločinnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Diaz de Mera a paní Gomez a pane Štětina za za jejich podporu. Myslím, že jdeme správným směrem, co se týče Ukrajiny a Gruzie. Lhuta pro pozměňovací návrhy pro tyto, oba tyto návrhy je 25. října ehm, ve 12 hodin. Děkuji kolegové za ehm, příspěvky. Děkuji panu Diaz de Mera, že jste zastoupil paní Gabriel. Teď přejdeme k bodu číslo 7, což je E, výměna informací, systém včasného varování a postup pro posuzování rizik nových psychoaktivních látek. Zpravodaj je pan Michal Bony. Je to prezentace komise, který bude e, prezentovat návrh e, na řízení a takže já požádám komisi o prezentaci a pak požádám pana Bonyho, aby eh, reagoval. Takže za komisi, prosím. Ah, yes, uh, good afternoon, Ute. Ano, děkuji. Já jsem z DG Home, z jednotky pro uh, drogy a trestnou činnost. Tento návrh je výsledkem dlouhého vyjednávání o novém právním rámci pro psychoaktivní látky. V roce 2013 komise předložila balíček skládající se ze dvou návrhů, které měly za cíl eh, zmodernizovat eh, postup EU, tak abychom mohli rychleji uznávat nové psychoaktivní látky, protože ty nové psychoaktivní látky se v posledních letech objevují jako houby po dešti a my jsme zaznamenali například nových 100 psychoaktivních látek, eh, které naše, agentury, eh, které naše agentura v Lisabonu ročně monitoruje. Vyjednávání v radě Eh, nad tím moc nepokročilo, pokud jde o ten balíček z roku 2013. A tento návrh je vlastně výsledek, výsledkem kompromisního přístupu, který byl zvolen za nizozemského předsednictví na radě. A my jsme tedy na radě, dos, na radě se dospělo ke kompromisu, komise ho podpořila vyjednávání o směrnici, které by mělo mít za cíl eh, kriminalizovat nové psychoaktivní látky, tak toto vyjednávání v radě pokračuje. Vychází se z původního návrhu komise a komise přišla s tímto návrhem, aby se systém časného varování a postup hodnocení rizik u nových psychoaktivních látek přesunul do základního nařízení o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost v Lisabonu, tedy nařízení o MCDDA. Takže tento návrh musíte chápat jako takový balíček. Vycházíme ze e, směrnice článku 83 a tím pádem vycházíme z toho původního návrhu komise z roku 2013. Libe, tedy váš výbor, byl už informován o dohodě, ke které dospěla rada a v Koreperu dva zpravodajové zařadili toto téma na pořad jednání 15. června. S tím, že ten nový přístup eh, by měl vycházet z celého balíčku a že bychom chtěli, aby byla dobrá spolupráce mezi radou a komisí, tak abychom dospěli k zdárnému výsledku co nejdříve. Práce na radě pokračuje dobře. Eh, na radě se také oba dva návrhy eh, řeší jako balíček. Už proběhla dva, dvě jednání pracovní skupiny a ještě proběhnou další před Vánocemi. Takže my jako komise upřímně doufáme, že, k, že rychle rada dospěje k obecnému přístupu a tím pádem se ten celý balíček posune dál k diskuzi s Evropským parlamentem. Pozměňovací návrhy základního nařízení o MCDDA jsou opravdu zacílené změny, eh, které by měly vést k tomu, že se implementuje kompromis u nových psychoaktivních látek. To byl vlastně náš hlavní cíl. To je tady z mé strany vše. Děkuji. Ano, děkuji, pan Bony. Ano, děkuji. Vážení kolegové, já jsem opravdu rád, že už se teď snad konečně dostaneme z patové situace, eh, na které jsme se dostali v nových psychoaktivních látek. Společně s komisí a radou eh, jsme se rozhodli, že tento nový přístup uvítáme. Informovali jsme vás tom na setkání výboru Libe v červnu. Nesmíme zapomínat, eh, že my jako Evropský parlament jsme schválili toto řešení a to již v hlasování, při hlasování v roce 2013. Jsem rád, že revize nařízení MCDDA proběhla a tím pádem ten navrhovaný systém přesného varování a postup hodnocení rizika u nových psychoaktivních látek byl zefektivněn a také zrychlen. Proto se mi líbí návrh komise. Těší mě, že celá řada e, návrhů parlamentu, který jsme si schválili e, v, rámci našeho postu v roce 2013, se do nařízení dostávají. Ale samozřejmě ta situace se trošku změnila od eh, toho hlasování v roce 2013. Já jsem ale přeci jen rád, že máme takovéto řešení, že se můžeme pustit do implementace, že už nejsme v patové situaci. Eh, když si vzpomenu, jak probíhala práce na rozpočtu na rok 2017, tak by bylo dobré, abychom se drželi toho uh, rozpočtu, který jsme schválili pro MCDD a na rok 2017. Já zprávu představím ve čtvrtek v Libé a v tuto chvíli pouze řeknu, že jsem se snažil jasně formulovat náš postoj k systému včasného varování a k postupu hodnocení rizika komise už to říkala, my jsme se rozhodli, že budeme pracovat na celém balíčku, takže v tom balíčku je také směrnice. A byl bych rád, abychom oba dva návrhy projednávali zároveň. Proto bych chtěl vyzvat komisi a radu k tomu, aby nám řekli, v jaké fázi se nacházejí jejich práce na směrnici, tak abychom věděli, eh, jak to vypadá s celým balíčkem. S kolegyní Jimenez, která je odpovědná za směrnici, bych chtěl říct, že je naprosto nutné, abychom paralelně pracovali na nařízení MCDDA a o návrhu směrnice. Děkuji. Ano, děkuji, Michály. Teď tady nevidím, jaký je seznam řečníků, ale já jsem si ho zapamatoval na spaměť. Pan Stevens je první. Ano, děkuji. Ano, naše skupina je obecně spokojena se systémem včasného varování a také souhlasíme s tím, že bychom měli mít mm, efektivnější postup při hodnocení rizika nových psychoaktivních látek. Eh, důkladně jsme se zabývali návrhem komise a můžeme ho podpořit. já si myslím, že to, co říkal pan zpravodaj, jde správným směrem. Je tady jedna technická věc, na kterou jsme chtěli komisi upozornit. Mm, ve vašem návrhu textu se říká, že bude zřízeno centrum, které bude provádět e, celou řadu různého výzkumu, ale pak jsou tady další evropské agentury, které se na toto centrum mohou obrátit a zadat různé studie. My si myslíme, že komise by určitě měla být tím, kdo přijímá tyto žádosti a vědecký výbor může rozhodnout poté o analýze rizika. Máme ještě dvě věci. Může komise rozhodnout o tom, zda je některá eh, studie užitečná spíše než ten vědecký výbor? A pak další věc, budeme uplatňovat stejná kritéria? Tedy nebylo by lepší aby eh, centrum vypracovalo úvodní studii a pokud se, budou, pokud se budou domnívat, že je nutná, že je užitečná, tak bychom pak rovnou mohli s tím vědeckým výborem eh, tuto studii zahájit. Já myslím, že bychom nestráceli tolik času a nemuseli bychom jít přes politické orgány. To jsou tedy mé otázky na komisi. Ana Gomez. Ano, já plně podporuji to, co říkal pan Bony. musíme jasně ukázat, jak se do rozpočtu přetaví požadavky a nároky NCDDA, A také mm, nezapomeňme na to, co jsme se dozvěděli při naší návštěvě v Číně. Mm, ty mnohé psycho, nové psychoaktivní látky jsou výsledkem toho, že se provede úplně minimální změna v molekule. A Číně na tom zase až tak nezáleží, protože oni to nepoužívají, ty látky nepovažují za látky pro interní spotřebu, ale spíše pro vývoz. Já bych chtěla podpořit MCDDA a ten systém včasného varování, ale musí se to nějakým způsobem projevit, musí se to přetavit, eh, řekněme, v dialog s Čínou, protože si myslím, že nemůžeme být spokojeni se stávajícím stavem. Anna Hind. Ano, děkuji. Já jsem byla stínová zpravodajka eh, a pracovala jsem s panem Bonem. Musím říct, že jak stávající návrh, tak předchozí návrhy týkající se nových psychoaktivních látek eh, se snaží zavést proaktivní přístup a snaží se o to, abychom měli efektivnější a rychlejší postupy. My jsme dost dlouhou dobu čekali na to, abychom toto téma mohli uzavřít a pokud toto je způsob, jak rychle dosáhnout nějakého výsledku, tak se k tomu stavíme pozitivně. Alespoň eh, za sociální demokraty mohu říct, že se nám ten návrh komise líbí. ale potřebujeme zajistit, aby ten text byl také co nejdříve prováděn. Děkuji, Tomas. Je posledním řečníkem. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Říct, že pozice Evropského parlamentu už je několik let poměrně jasná. My dva roky systematickým způsobem pracujeme na navýšení eh, budžetů EMCDA eh, e a tady se zpravodajem s Michalem Bonym systematicky uvažujeme o tom, aby ta práce byla opravdu systematická. Dneska není problém na evropské úrovni, dneska je spíš problém na úrovni národních států, který nejsou schopni včas uh, na některé problémy, které eh, se objevují v oblasti drogové problematiky, reagovat. Také se musíme kouknout do členských států. Od roku 2009, kdy začala ekonomická krize, byly škrtnuty veškeré výdaje na, na mm, potírání drogové problematiky. A dámy a pánové, tyto problémy se kupí. Já jsem pracoval čtyři roky jako street worker na ulici a za ty čtyři roky jsem se setkal s řadou lidí drogově závislých. A teďka nedávno, asi před půl rokem, jsem se potkal se svými kolegy, kteří stále pracují jako streetworkři a ty hovoří o nárůstu lidí na drogách. A není problém v tom, že bychom nedokázali tyto, eh, na tyto změny molekul reagovat. My dokážeme včas odhalit a včas varovat ale my nedokážeme na, nich, na ně reagovat na úrovni národních států. A já bych proto chtěl pochválit tuto direktivu Evropské unie. Chtěl bych pochválit i Evropskou komisi za to, že je proaktivní. Chtěl bych pochválit pana zpravodaje za to, že systematicky se snaží o navýšení rozpočtu a o systém v oblasti drogové problematiky. Ale co bych chtěl na nejvýš skritizovat, je nevyužití těchto eh, informací na úrovni národních států. A to je věc, na které musíme pracovat a to je také message nebo zpráva, kterou musíme poslat eh, Evropské radě, aby opravdu ministři eh, vnitra začali systematicky spolupracovat s touto naší významnou agenturou, která se zabývá drogovou problematikou. Děkuji. Děkuji, já bych požádal komisi, aby stručně zareagovala opravdu stručně, protože máme časový sklus. Ano, určitě. Tak jak, to, jak vypadá aktuální stav, eh, jak vypadají práce na směrnici? Směrnice bude obsahovat definici nových psychoaktivních látek a, co je nejdůležitější, bude tady také systém, jak eh, poté, co proběhne hodnocení rizika, tak jak budeme moci eh, reagovat eh, v oblasti trestního práva na tyto psychoaktivní látky. Jak říkám, to jednání probíhá dobře. Jak jsem říkala, rada to celé vnímá jako balíček a doufáme, že na konci tohoto roku, na začátku příštího roku snad rada dospěje k obecnému přístupu. Dále otázka vyhodnocování nových látek. Ten systém, který je obsažen v našem návrhu, to je velice podobný systém, eh, když ho srovnáváte se stávajícím systém, je tady původní zpráva, o kterou může požádat centrum, které může nastartovat centrum, tak protože centrum má všechny informace o nových látkách, které se objevují, ale eh, ten úvodní krok může udělat jak komise, tak rada. Takže jsou to tyto tři subjekty, které mohou spustit zprávu. Poté, co a pokud je o hodnocení eh, rizika, tak o to může požádat komise, pokud existují eh, důkazy o tom, že by tato látka mohla být nebezpečná. A, pokud, a když už máme to hodnocení rizika, a to, o čem teď budu hovořit, tak to je součástí směrnice, ne nařízení, tak ve směrnici je také možnost eh, přistoupit k trestně právnímu potrestání. A pak jenom mohu podpořit to, co tady zaznělo k nutnosti dialogu s Čínou. My si uvědomujeme, že ho potřebujeme. Děkuji, pan Bony. Ne, dobře, takže zpráva bude představena 20. října. A děkuji vám za veškeré příspěvky, kolegové, k této důležité debatě. Mm, takže pojďme dál. Máme tady otázku azylu, relokace, jsou to body 8, 9, 10, které budeme brát dohromady, bude to společná debata k těmto třem bodům. A já se chci zeptat, jestli Henrik Nielsen a Martin uh, Vervej uh, se k nám připojí. Jestli už tady oba jsou, pokud ano, tak prosím, pojďte sem dopředu na pódium. Takže Martin Vervej a Henrik Nielsen k nám přijdou a já představím tyto body, protože opravdu máme skluz, dostáváme se k ním pozdě. Uh, Máme tady eh, debatu, která se týká tří podobných sdělení od komise, týkají se situace žadatelů o azyl v Řecku. Nejprve k relokaci. A jak víte, v květnu jsme měli zprávu, nebo v červnu jsme dostali zprávu od pana Verveje a kolegové asi budou chtít slyšet od něho, jaký je nejnovější vývoj, pokud jde o relokaci. Máme tady dvě rozhodnutí rady z září 2015, které se týkají relokace 160 tisíců žadatelů o mezinárodní ochranu z Itálie a Řecka do jiných členských států. Od té doby parlament odsouhlasil rozhodnutí rady, aby bylo vyňato Švédsko z toho relokačního cvičení, a to na období jednoho roku v září, ale parlament odmítl odsouhlasit to, že 54 tisíc míst na relokaci z Itálie a Řecka by bylo dáno k dispozici pro eh, přesídlení Syřanů z Turecka podle tzv. systému 1 k 1. Já bych tedy teď eh, chtěl uvítat naše dva hosty, kteří se vyjádří k tomu prohlášení EU Turecko. Je tady pan Vervej, který koordinuje práci komise a také pan Nielsen, který je vedoucím jednotky pro, azylum, pro azyl a který pohovoří o tom, jak to vypadá s relokací a s uh, přesídlením. A jak to vypadá s žadateli o azyl a uprchlíky v Řecku a jak to souvisí s nařízením Dublin 3. Já vím, že kolegové mají zájem o toto téma a pan Karkel, paní Skákeler, která je zpravodajkou pro lokace, tady bohužel být nemůže, protože, jak jsem říkala, je dnes eh, datum, kdy, probíhá, eh, kdy probíhají studijní návštěvy, takže bohužel ne všichni tady jsou. Ale já dám nejprve slovo panu Vervejovi, aby se mohl vyjádřit, protože on byl v našem výboru nedávno. Děkuji. Já se zaměřím na aktuální stav, pokud jde o prohlášení EU Turecko. Jak víte, Evropská komise právě vydala třetí implementační zprávu o tomto prohlášení. A tam se říká, že navzdory různým výzvám implementace eh, nadále, se nadále prohlubuje a zrychluje. To šlo eh, k, snížil se počet zraněných a podařilo se um, udeřit na převaděče. Chci to ilustrovat uh, dvěmi soubory údajů. V, těch, uh, v tom šesti, šesti měsících před prohlášením EU Turecko uh, sedm, přes 700 tisíc, 780 tisíc dorazilo do, uprchlíků dorazilo na řecké ostrovy. Po tomto prohlášení se tento počet snížil na 18 tisíc. Rozdíly 7, 721 tisíc. Toto snížení počtu mělo také eh, podstatný dopad na počet eh, úmrtí a počet pohřešovaných eh, osob v Egejském moři. Takže v těch šesti měsících mezi dubnem 2015 a říjnem 582 lidí přišlo o život nebo je pohřešovaných v Egejském moři. Za stejné období letošního roku to bylo 48. To je rozdíl 532 osob zhruba. Toto jsou skutečné reálné dopady, které dokládají, že prohlášení EU Turecko plní své, svůj cíl. Změna tras byla marginální, možná něko, ně, několik tisíc osob, ale pokud se podíváte na složení, tak jsou to jiné skupiny. Už to nejsou, um, s, není to tak, že by stejné osoby přicházely jinými, skupin, jinými trasami. Um, skupiny a nyní pracují ve všech hotspotech, migranti mají možnost požádat o azyl. Jejich žádosti jsou přeskoumávány individuálně, každý má právo na odvolání, první rozhodnutí, první inst- když je první eh, negativní rozhodnutí první instan- instance. Kolem 4000 tisíc osob zatím eh, absolvovalo rozhovor a přes tisíci bylo zatím odmítnuto eh, Hazel. A v tomto oznamovacím období byly přijaty kroky k zajištění eh, právní pomoci zdarma, prostřednictvím UNHCR jednak, ale také strukturálně prostřednictvím grantu asilové službě. Komise s dalšími partnery a řeckými orgány UNHCR a ILOMem e také zorganizovala informační kampaň Měli jsme více než 100 zasedání v sedmi, osmi jazycích, kdy jsme se snažili informovat migranty o jejich právech, možnostech, o různých variantách, eh, které mají k dispozici. A nyní v tom pokračujeme strukturovanějším způsobem, tím, že zavádíme informační kabiny v, každého, v každém hotspotu, dále zajišťujeme pomoc eh, lidem bez doprovodu, zejména nezletilým. 600 dalších míst pro nezletilé bez doprovodu se realizovalo od eh, mé poslední návštěvy. Ale musí se dělat více. Jednak tempo azylového procesu se musí zintenzivnit, aby drželo krok s počtem příchozích, abychom rychle zredukovali backlog, eh, nedořešené případy, k nímž došlo. Měl by se také zvýšit počet odvolacích eh, výborů. Tyto odvolací výbory narostou z dnešních 6 na 13 do konce tohoto měsíce. Dále je nutné další zvýšení počtu zaměstnanců EASO. To je naléhavá eh, žádost, naléhavá potřeba kterou připomínáme členským státům, které učinili závazky v této věci. Druhý bod, kde se musí dělat více, je zlepšení podmínek eh, na ostrovech samotných. Podmínky jsou komplikované vzhledem k tomu, že celá řada lidí eh, se tam, eh, tam uvízla, protože trvalo, než se rozjela azylová procedura to se musí změnit pro migranty samotné, pro lidi, kteří jsou na ostrovech. A my se ze všech sil snažíme pomoci v tom řeckým orgánům. Teď k turecké stránce věci. Existuje již systém, 2000 Syřanů bylo um, přestěhováno od za uplynulé období. Jej financujeme 2,2 miliardy eh, na, pro uprchlíky v Turecku. A chci upozornit na tři důležité kroky v rámci té takzvané eh, facility pro uprchlíky. Ehm, turecké ministerstvo pro zdraví eh, a vzdělávání zajistilo přístup zejména eh, dětí ke vzdělávání a dále sociální síť 348 milionů, která pokrývá milion Syřanů. Pokud jde o liberalizaci vízového styku, tak eh, Turecko přislíbilo že splní eh, příslušné benchmarky, aby došlo ke eh, zrušení eh, vízové povinnosti, ale bude to samozřejmě docházet, do, záviset na dalších, na dalších ukazatelích a také na rozhodnutí spoluzákonodárců. Děkuji. Děkuji za tuto informaci, jistě bude celá řada otázek. Pan Nielsen prosím o stručnost, protože budeme mít celou řadu podrobných eh, dotazů. Takže pane Nielsen, máte slovo. Děkuji. Začnu tou relokační zprávou a hlavními otázkami. Když byla vydána, měli jsme 5600 osob, které byly relokovány z Itálie a Řecka. Dnes už je toto číslo nad 6000. Polovina byla relokovaná od naší poslední zprávy z července. Takže zdá se, že to začíná eh, fungovat, že tempo eh, začíná narůstat. A to díky podpoře EASO eh, e při, při vyřizování žádostí. Stále je potřeba ještě zrychlit tempo, pokud jde o získání prostředků, jak z hlediska celkového počtu, tak i řádnosti těchto příslibů. Musí se také urychlit čas reakce na tyto relokační žádosti. Víme, že ta, ty míry, míra odmítnutí je zatím příliš vysoká přijímací kapacity relokačních center v Řecku. Tam je potřeba ještě pokročit, pokud do Itálii musíme implementovat nový relokační protokol. a zajistit bezpečnostní kontroly, které byly dohodnuty v září. A pokud jde o přesídlování, tak tam 11 22 tisíců bylo přemístěno z Turecka, eh, Libanonu a Jordánsko. To zahrnuje i to prohlášení, ten systém jeden za jednoho. 2000 Syřanů bylo podle tohoto systému přesídleno z Turecka. Při účasti ještě dalších členských států, kromě těch původních několika. Tolik relokace, kdy se obracím k doporučení komise, pokud jde o dublinské transfery do Řecka, zatím jsou pozastaveny od roku 2011. Po případu Evropského soudu pro lidská práva komise předložila doporučení v říjnu a v červnu ohledně eh, potřeby obnovení těchto přesunů. V našem posledním doporučení konstatujeme, že Řecko pokročilo ve všech oblastech, ale zatím je to nedostatečné, je potřeba další úsilí. Přijímací kapacity, opatření k nezletilým bez doprovodu, personální obsazení asilových zařízení a úřadů a některé procesní záruky, jako například e, přístup k právní pomoci jako právnému prostředku. Podrobněji se zde eh, stanoví opatření, které Řecko musí přijmout v této oblasti. A to samozřejmě musíme vnímat v širším kont- kontextu, jak pokud jde o nové žádosti o azyl, tak relokace. A pokud jde o follow-up, tak čekáme další zprávu od Řecka ohledně implementace těchto doporučení Vrátíme se k tomu v prosinci s novým doporučením od komise, že na základě pokroku by mohla být splněna podmínka dalších dublinských transferů. A ještě připomínám, že zodpovědnost za rozhodnutí o transferech je eh, na národních orgánech ve všech individuálních případech. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Mm, máme tady mnoho kolegů. Mm, já vám přečtu seznam řečníků, který pak uzavřu, takže prosím si to poslechněte a pak mi řekněte, zda jste na tom seznamu a pokud na něm chcete být, tak mi řekněte. Eh, uzavřeme ten Scott Keller tady není v New York. Relokace Goraca Bild, Cornelia Ernst, pan Kerkos, um, Gomez, Sofintel Belt, um, Denhoff, Novský, Cipul, Hládu a Spinelli. Někoho jsem vynechal, Saraja. Uh, tím uzavřu seznam, to je tedy uzavření seznamu. My chceme eh, podrobné odpovědi od našich kolegů v této velice důležité otázce, takže nechci žádné obecné odpovědi, protože nám došel čas, takže nikdo další eh, z Posty je poslední na seznamu. Prosím, respektujte dvě minuty. Dvě minuty, prosím. začne paní Marlen Bjork. Děkuji, pane předsedo. Abych um, byla stručná, um, relokace není to též, co znovu usídlení. To musíme eh, jasně říci. To je, eh, znovu sídlení má dlouhou tradici, UNHCR stanovila kritéria, tady to musíme rozlišovat. Tento parlament také odmítl jednu dohodu, aby se relokační místa používaly v tomto rámci, takže to je, myslím, důležité zmínit. Také je důležité říci, že spontánní e, příjezdy neskončí, protože děláme znovu sídlení. Chci říci několik věcí k relokaci. Když si čtu zprávu, tu struktury a postupy mm, platí, pět tisíc, šest tisíc. Samozřejmě struktury nejsou e, funkční, stále tam chybí eh, struktury. Říkáte, že musí být časový plán, aby to bylo možné zpracovávat v Řecku. Já jsem tam byla, viděla jsem to především ženy a děti. Chybí mi tam kapitola o tomto. Máme eh, nezletilé, Eh, a k tomu se na to budou další otázky, ale mě zajímají ženy a děti. Mnohé z nich čekají na sjednocení rodin v rámci Dublinu. Na to mají právo a nedostávají to. Rodiny jsou ve Švédsku, Německu a jinde. Musíme jejich situaci řešit. To je další otázka. Jejich, oni jsou extrémně zranitelné v, v těch táborech v Řecku. Znovu sídlení to je dobře, že se ho více zemí účastní. Je to jedna z nejvíce povzbudí, jeden z nejvíce pozbudivých výsledků. Musíme být opatrní, abychom dělali politiku, která může podpořit ten pozitivní vývoj. A já s tímto cílem na tom budu pracovat s komisí a stínovým zpravodajem. K Dublinu, do Řecka, mně se zdá no, být noční můrou, nejprve Eh, relokalizovat lidi, kteří jsou v Řecku a mají na to právo, aby měli bezpečnou budoucnost někde jinde v Evropě a pak začít s dublinskými transfery. Jak to někteří říkají, to nedává smysl. Doufám, že to je nesmysl. Děkuji. Eh, omlouvám se, že kolegy omezuju, ale prosím, dodržujte ty dvě minuty. Paní Koraca Bild. Děkuji, děkuji komisi za vynikající zprávu. Já jsem byla v jižním eh, Turecku v Bodrumu Mule minulý týden a um, celý den jsem jednala s UNHCR nevládními organizacemi. Um, musím říct, že ta, je evidentní, že ta situace je pod kontrolou, co se týče implementace dohod, ať se nám to líbí nebo ne. Eh, prostě nedovolí lidem eh, jít na pobřeží, jsou tam checkpointy. Eh, místo, aby jim dávali, mm, by tam mohli zůstali, musí, ale nemohou zůstat více než 20, musí do interiéru Turecka a stále dále zachraňují lidi na moři, i když těch je mnohem méně. Může se nám to líbit nebo ne, je to dohoda, ona se implementuje, je tam hodně problémů v individuálních případech, to řeší nevládní organizace UNHCR, to znamená, že humanitární situace není v pořádku, ale ty orgány se snaží i to implementovat. Chtěla jsem položit otázku na um, plácení fondů, protože je potřeba to naložit, utratit rychle, podle těch, s kterými jsem mluvila, to eh, si myslí, že to doposud bylo dobře eh, eh, organizováno dále ty jídelní poukázky, jak bráníte černému trhu, tak jak se to týká nesyřanů, protože jsou zvláštní podmínky pro syřany, ale je důležité také starat o jiné. Dále eh, v Řecku ta situace je horší. My si musíme uvědomit, jaký význam má ta dohoda, musíme ji eh, dodržovat, pokud nebude fungovat, destabiluje, destabilizuje to Řecko, které si nemůže dovolit více azylantů a celý západní Balkán bude destabilizován. Děkuji. Cornelia. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Já mám tři otázky. První se týká dohody EU Turecko, o kterém jste mluvil, který je tak, má být tak neuvěřitelně úspěšný. My jsme od UNHCR, Vincent Korntaj, ředitel pro Evropu, řekl, že na rozdíl od toho, co řekl pan Lumpulus, e, e, ti Syřané kteří byli navráceni zpátky, nemají status eh, dočasné ochrany. Jak k tomu přistupujete? Jak ovlivňujete Turecko, aby dostali ten status, aby tady nebylo porušování dohody? Další věc jsou obrovské problémy v Řecku eh, s těmi uprchlíky. Tam to jsou jenom Syřané, ale eh, jiných Afgánců, jezídů. V některých regionech jsou jezícké tábory v katastrofálních podmínkách. Ehm, mm, jsou tam ti lidé ubytováni podle ehm, místních obyvatel. E, e, oni to posuzují tak, že ti lidé nepřežijou zimu, potřebují naléhavě podporu. Řecko je totálně přetíženo. Mm, to je další bod, k tomu chci vaš, stanovisko, další bod, proč eh, stále prostředky ze strany EU na eh, personál, překladatele a tak dále, proč nejsou dostatečné, proč, nejsou dost, proč nedorazili v dostatečné výši do Řecka, proč je tam stále potřeba podpory a další. Ehm, já považuji eh, za mm, šílené vůbec něčem takové mluví mluvit, jaké oprávnění je, aby e, docházelo k těm přemístěváním, k těm, k těm, mm, jak vůbec je možné, aby e, docházelo k tomu přesouvá, k těm přesunům do Řecka. Pan Kirchhoff. Já mm, bych eh, byl optimista, zdá se, že jsme úspěšní v naší misi. Všem těm číslům. Zdá se, že cílem je eh, zpracovat 500 žádostí měsíčně, současně přichází 80 lidí denně na ostrovy, to znamená 2000 lidí měsíčně, co nelze zpracovat, takže musíme změnit ty cíle a dostat se eh, do souladu s realitou. 20 tisíc míst relokací tak to, to jsem neviděla ani část toho. Ta pomoc, která jde Řecku, je, vazbu opožděna. To je problém pro Řecko. Co se týče zemí, které přijímají uprchlíky, eh, kteří tedy tráví zimu v Řecku, eh, my posíláme lidi podle Dublinu zpátky do Řecka, to dále eh, brání naší práci dostat, našim snám dostat ty lidi ven z těch táboru Podle Tablinu eh, je zločinem posílat lidi zpátky do Řecka. Řecko není schopné respektovat Dublin, dublinská kritéria. Není možné odesílat uprchlíky zpátky do Řecka. My se snažíme, eh, děláme, co můžeme s těmi uprchlíky, které máme, Vím, že toto je pouze mm, doporučení, ta zpráva. Nemůžeme si plést znovu sídlování a relokaci, protože jediným důsledkem toho je, že se státy budou vyhýbat svým závazkům, co se týče relokací. Děkuji, Kergos, paní Jindveld. Děkuji. Děkuji obou pánům za jejich prezentaci. Já mám další otázky k těm, co už padly. Vím, že to je trošičku mm, problematické, že vy zajišťujete implementaci něčeho, co bylo dohodnuto. My velmi kritizujeme to, co bylo dohodnuto na politické úrovni. K tomu se ještě vrátím. Já jsem vždy trošičku překvapena nedostatkem, neexistencí reakcí eh, eh, na eh, zprávy o porušování lidských práv. Nedávno jsem viděla zprávy o pravicových milicích v Bulharsku, které vytlačují lidi zpátky do Turecka, orgány to ignorují, na lidi se střílí, o tom slyšíme, to se stále vrací. Um, takže to nemůžeme považovat za nějaké incidenty. Mě by zajímalo, jak ověřujete zprávy o těchto případech porušování. Zda, prostě řeknete Bulharsku nebo Turecku, prostě to už prosím nedělejte, nebo skutečně to řešíte s organizacemi pro lidská práva a podobně. Dále říká, že to bylo úspěšné, protože ten příliv po se zmenšil. My ale víme, že e, příliv se zvyšuje e, jinými cestami. O tom bych tedy chtěla slyšet něco víc. Já si nemyslím, že mm, úspěch je dobré označení pro celou tu situaci. To skutečně je omezování, e, bránění nejhoršímu, v nejlepším případě ta dohoda není dohoda, ale je to prostě prohlášení. Nemá žádný právní základ, pan Tubon, ochránce práv, mm, mm, vlastně zopakoval to, co už se říkalo tady, že bychom měli dát radu k soudu. Celá věc visí na eh, řadě několika podmínkách, jedna z nich je vízová liberalizace, je tady stále, vy jste řekl, sedm benchmarků, pravděpodobně nebudou v krátké době splněny, pak jsou otázky ohledně benchmarků, které již byly splněny údajně, když se podíváte e, blíž, tak nebyly, jenom Eh, turecká vláda říká, slibujeme, že to brzy uděláme, takže jaké jsou, eh, jaká je předpoklad, že toto celé stejně, roz, mm, celé stejně padne, protože nedojde eh, k vízové liberalizaci. Děkuji, pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. Pět závěrů. Uh, je velmi znepokojivé ten počet ztracených nezletilých bez doprovodu. Dále Řecko stále není připraveno s transfery. Členské státy stále neplní závazky. Ehm, EASO ehm, musí být posíleno urgentně a v důsledku toho cestovní mapa k ehm, Schengenu neplní. Moje konkrétní otázky na pana Verve. Podle UNHCR a IOM nelegální přechody přes Středomoří, nikoli Afrika a Itálie, i přes to, že jsou na stejné úrovni jako minulý rok, tak eh, ten počet je do, do posud vyšší. Dále jsou přechody, vidíme tu, přechody z Turecka do Itálie. Moje otázka je jednoduchá. Čekáme na další tragédie? Pokud ty přechody rostou v Itálii, uzavřeme i hranice s Itálií? pokud eh, znovu usídlování z eh, Turecka, Turecka má být půbítkou a stále mm, to zdaleka není tam, kde by to mělo být, na pana Nielsena. Eh, ty počty byly vždy dostat příliš nízké, implementace není dostatečné. Co může udělat komise s Maďarskem a Rakouskem, kteří stále ještě nikoho nepřijali. Jaké kroky e, budou ohledně Maďarska a ústavní novely e, se týče e, EASu. Souhlasíte s tím, že to musí být co nejdříve mm, provozu schopné s většími počtem prostředků, větším počtem expertů. Děkuji, paní Gomez. Well, I, I will leave aside... Já ponechám jednu věc stranou. Já souhlasím s panem Tubonem, myslím si, že bychom se měli obrátit na Evropský soudní dvůr. A souhlasím také s tím, co tady zaznělo, že nemůžeme uh, si změřit ten úspěch, když jsme, než nejsme schopni si změřit, uh, jaký by byl výsledek alternativních způsobů, alternativám vůči té dohodě, která podle nás porušuje lidská práva protože vychází z návratu. Ale já bych se chtěla zeptat na ten operační aspekt. Já mám pocit, že my tady uh, potřebujeme hodně zdrojů, jak lidských, tak peněžních, využíváme i AZO na návraty do uh, Turecka místo toho, abychom se spíše soustředili na ten systém relokace. Já to nechápu. A pak já úplně nechápu, jak to funguje v praxi. 28. září eh, UNHCR řeklo, že ani žádný uh, návrat uh, do Turecka syrského občana neobsahoval mezinárodní ochranu a že UNHCR nemá vůbec zajištěn přístup k dotyčným jedincům, kteří se navracují, navrací. A mě zajímá, vy k těm lidem máte přístup? Kontrolujete, co se s nimi děje v terénu? Já myslím, že toto by měla být priorita pro uh, misi výboru Liba, abychom zkontrolovali, co se na místě děje. Děkuji, pan Vantahauser. Ano, děkuji. Turecku. Já mám otázku, co se stane vlastně na té syrsko, uh, syrsko-turecké hranici? Co se tam děje? Děje se tam něco, co je nesystematického? Protože ta hranice je poměrně nepřehledná, může tam docházet k různým přehmatům. A já si myslím, že nezmysl, nesmysl dělat transfery v rámci Dublinu eh, do, tu, do Řecka. A za třetí, relokace. Tak je dobře, že už se konečně něco děje, že se něco pohnulo. Ale kde je problém? Je tady problém eh, spíše, že se členské státy nedostatečně uvazují k tomu, že budou přijímat více lidí, nebo je problém v Řecku, protože je zahalcem uh, mě by zajímalo, kolik lidí je v těch táborech v Řecku. Máte nějaké konkrétní informace? Kolik z nich už se vydalo balkánskou cestou do uh, evropských států? Já si myslím, že se spousta z nich prostě už musela z těch táborů sama vydat na vlastní pěst. Takže víte, jak vypadá ta situace v táborech. Já mám pocit, eh, že ta situace je hrozná, pokud jde o například lidi s postižením, pokud jde o uh, Eh, zdravotní ošetření. Já myslím, že tady se ta situace opravdu zhoršuje. Na některých místech vůbec není dostupná zdravotní péče. A dokonce existují i tábory, kde dochází k pronásledování eh, nebo kde se nachází spousta dětí nebo eh, nezletilých bez doprovodu. Navíc, jak bylo řečeno, ty tábory, ať už se jedná například v pohoří Olympu v Řecku, tam jsou ty eh, podmínky tak, že se nejsou vůbec připraveny na zimu. To bude katastrofa. A mě by zajímalo i, co s tím všechno hodláte dělat. Tomáš Židovský. Předsedající, Vzhledem k tomu, že Carlos tady vyčerpal pět otázek a já bych jich musel mít šest, eh, abych ho trumfnul, tak eh, jsem si škrtnul těch pět a budu mít tu šestou, a to je na, eh, na otázka ohledně kapacity EASO. Já jsem navštívil EASO na Maltě a Jednu věc, kterou jsme tam řešili poměrně zásadně, je otázka efektivnosti této agentury a otázka najímání překladatelů. Vy jste to zmínili i v tom projevu na začátku, že ta rychlost je poměrně pomalá těch relokací, protože chybí například překladatele z některých jazyků. Ale ty musí být eh, v současné době najímány skrze agentury. Když by je EASO mohlo najímat eh, napřímo, tak by mohla být cena desetkrát nižší a ta efektivnost by mohla být čtyřikrát, pětkrát by mohla být rychlejší. Proto se vás chci zeptat, jestli nepřipravujete nějakou změnu v tomto. A druhá věc je, já jsem asi jeden z mála těch, kteří budou podporovat agreement mezi Evropskou unii a Tureckem. Mně přijde ten agreement, mi přijde logický, přijde mi dobrý a myslím si, že je potřeba spousta věcí vyřešit. Určitě to neřeší úplně všechny problémy, určitě tam najdeme i problémy proti lidským právům, ale přijde mi, že tak, jak vypadala situace před jedným rokem, a já jsem taky tu oblast navštívil, tak to bylo neudržitelný a myslím si, že byly daleko více porušovány lidské práva, jak v současnosti, takže vám děkuji. Mrs. Sippel, please. Sippel. Thank you, Chair. Děkuji. Zazněla tady celá řada eh, důležitých otázek, takže já nebudu přidávat další. Děkuji. Já myslím, že klíčové otázky tady už zazněly a budeme chtít slyšet odpovědi. Pan Halahal. Ano, děkuji. mě těší, že ta dohoda mezi EU a Tureckem přinesla výsledky, pokud jde o počet lidí, kteří přicházejí do Evropy, také počet eh, lidí, kteří přišli o život na moři. Nicméně záleží na tom, jak Turecko bude implementovat tuto dohodu, protože má pocit, že Evropa nebu, se nebude, nebude chtít dodržovat ty sliby Zatím mám pocit, že výsledky nejsou tak eh, skvělé, i přesto, že na začátku jsme byli optimističtí. Takže já mám, já mám otázku, myslíte si, eh, že ta dohoda situaci vyřeší? Protože zatím to vypadá, že většina členských států nechce přijímat uprchlíky v nějakém větším počtu. Navíc říkali jste, že počet lidí, kteří jdou přes středozemní moře, se navýšil, ale Eh, nejsou to ty stejné skupiny, které přišly v, předtím přes Turecko do Řecka, ještě předtím, než byla uzavřena dohoda mezi EU a Tureckem. Můžete nám říct konkrétně, eh, jaké národnosti jsou ti lidé, kteří přichází do Itálie ze severní Afriky? Spaneli? Prezidente. E... Ano, děkuji. Paní Spinelli. Dvě otázky týkající se Řecka a Turecka. Nejprve k Turecku. Mně dělá starost to, že počet těch lidí, kteří přijíždí do uh, Řecka, se používá jako argument pro některé věci, pro které by se používat neměl. Musíme se podívat i na počet lidí, kteří jdou přes středozemní moře. Já mám pocit, že na konci roku zaznamenáme více počet úmrtí na středozemním moři než eh, v minulých letech. Já myslím, že bychom se měli držet trošku jiného údaju, jiného kritéria a to je, zda je Turecko bezpečným státem pro uprchlíky. Já chci poukázat na jeden konkrétní příklad, protože nemám dost času, tak zmíním jenom jeden. Jde mi konkrétně 1,4 miliardy, což jsou peníze, které měly být vynaloženy na integraci uprchlíků. A mě by zajímalo, jak budete kontrolovat, jak se s těmito penězi vynakládá jak zajistíte, že, jsou, že budou ty peníze vynaloženy na ta opatření, která by měla podpořit uprchlíky a poskytnout jim další dodatečné vzdělání. Navíc 89% uprchlíků vůbec nedostává žádnou humanitární pomoc a 15% eh, syrských dětí eh, chodí do školy A mám pocit, že ten zbytek eh, dětí prostě mm, je využíván k práci, k dětské práci. Mám pocit, že některé ty návrhy, které tady zazněly, jsou skutečně eh, nedobré, strategicky nedobré. Hovořilo se tady o transferech v rámci Dublinu. My si myslíme, že to nebude fungovat, že to nebude fungovat, že tam je, protože v Řecku je systémový deficit u přijímacích kapacit. A když se podíváte na to, co říká Evropský soudní dvůr do těch nejnovějších zpráv, včetně zpráv komise, tak tam se na to poukazuje také na systémové problémy v Řecku které se týkají například i e, podpory poskytované buď zdravotně postiženým nebo nezletilým. Komise říká, že se snaží dělat, co v jejich silách, aby se zlepšila situace v Řecku, ale já tomu úplně nevěřím. Protože když se podíváte na ten počet pracovníků EASA, který tam byl vyslán, nebo na počet pracovníků uh, který byl vyslán na právní podporu, tak eh, drtivá většina těch lidí do Řecka zatím nedorazila. Já myslím, že tady komise skutečně ještě nedělá vše, co je v jejich silách, protože ta situace v Řecku vypadá tak, jak vypadá. Děkuji. Paní Post. Ano, děkuji. Celá řada otázek tady už zazněla. Já mám podobnou otázku jako Barbara. Zajímalo by mě, zda víte, kolik z těch 2,7 milionů eh, syrských uprchlíků v Turecku má přístup k podpoře, k různým podporným opatřením. Já, když jsem jela do Istanbulu, tak jsem viděla, že je tam spousta uprchlíků, kteří nemají kam jít, žijí na ulici, včetně rodin s dětmi. A vím, že EU dala 3 miliardy Turecku a zajímalo by mě, jak komise nebo jak EU kontroluje, že ty peníze dostanou k lidem, který, kteří je potřebují. V švédských médiích se objevilo to, že e, turecký ministr hrozil tím, že vlastně ty uprchlíky nechají dál, pokud si Turecko nebude schopné na EU vydobít li- vízovou liberalizaci. A mě by zajímalo, co si o tom komise myslí, jak se na to připravuje, jak se připravuje na vyjednávání s Erdoganem. Děkuji, pan uh, you. Ano, děkuji. Já vám děkuji za položené otázky. Mm, Budu se snažit projít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Omlouvám se, mm, pokud na něco zapomenu. Doufám, mm, že pokud se tak stane a budete mít pocit, že to je důležité, takže mě na to upozorníte. Já bych se chtěl vyjádřit eh, k relokaci. Možná pan Nielsen se k tomu vyjádří ještě po mně. Zatím ty postupy, ty postupy už máme zavedené, už fungují. A můžete vidět, že ten počet relokovaných lidí se v posledních měsících výrazně zvýšil. Důvod, proč, těch úroveň, proč úroveň relokace nebyla tak vysoká, tak to nebylo z toho důvodu, že by řecká strana měla dostatek kapacity Řecka my jsme navýšili také finanční prostředky eh, řeckým azylovým službám, také jsme navýšili prostředky EASu. Ale ta hlavní překážka, která se objevila, je to, že členské státy nedostatečně nabízejí počet míst, nebo nedostatečně nabízejí to, že jsou ochotné přijmout nějaký počet lidí k relokaci. Dále. Mnozí z vás se vyjádřili k transferech, o transferech podle Dublinu. Já jsem si také všiml, že o tom píší média a noviny. A oficiální postoj komice je takový, že zatím jsme se nedostali do té situace, že nenazrál čas tomu, abychom přistoupili k transferům podle Dublinu. Asi tady nemusím toho říkat nic víc. Další otázka. Ta se týkala programu Světové organizace pro potraviny, která, který měl být, eh, by měl být prováden v Turecku. A pokud jsem to správně pochopil, tak ten program, o který se starají moji kolegové z DG Eco, je ten, že by se mělo pomoci asi milionu syrských úprchlíků s tím, že se ten program soustředí na ty nejzranitelnější skupiny. A snažíme se zabránit také zneužívání tohoto programu. Tím se dostávám k další otázce. Na to jste se ptali také hodně. Uh, jakým způsobem eh, kontrolujeme vynakládání nakládání s prostředky. Je tady nějaká kontrola, je tady nějaký monitoring. Komise se drží eh, řádného postupu. Provádíme dva typy operací v Turecku. A ten program, který jsem zmiňoval, ten potravinový program, ten financujeme prostředky ECO což známe, že vlastně se obracíme na důvěryhodné strany, na důvěryhodné partnery a ti poté podávají zprávu o tom, jak eh, s prostředky nakládají. A eh, další část prostředků pochází z fondu EPA a opět se držíme řádného postupu, běžného postupu, kde jsou běžné záruky. Dále. Mnozí z vás eh, hovoří o tom, že jste se spojili s Vincem Koštelem z UNHCR. Já si uvědomuji, že i on měl obavu z toho, že nebude schopen uvěřit, co se děje s navracenými syrskými občany a já jsem od něj dostal mail, ve kterém mi vysvětluje, že ta situace se vyřešila, že oni byli schopni se spojit eh, s syrskými občany, kteří byli navráceni do Turecka. A 53 Syřanů se dobrovolně vrátilo do Turecka, 44 z nich dostalo Mm, status dočasné ochrany a devět z nich se rozhodlo, že se vrátí do Syrie. Takže buď se vzdali toho statutu dočasné ochrany, nebo o něj vůbec nepožádali. Takže to bylo k této části zdroje EASO. Jak se, jak se vynakládají. Používání nebo využívání tlumočníků. My vidíme, že se mění způsob, jak EASO podporuje řecké úřady a orgány teď už přistupují k přímému najímání tlumočníků a to přesně z těch důvodů, které jste zmínil. Takže to už se opravdu děje. Navíc eh, ten nábor se hm, provádí také lokálně, tak aby jim místní lidé pomáhali eh, s registrací, takže my se ze svých chyb eh, poučujeme. Ale to, co na trhu neseženete, to jsou odborníci na azylum, tedy ti lidé, kteří se starají o ty jednotlivé případy a tady máme asi největší problém, největší překážku a proto se obracíme na členské státy a prosíme je, aby nám eh, poskytli takovéto odborníky, kteří nám pomohou mm, při tom, aby se ten celý azylový postup zrychlil. Další otázka. Otázka dodržování lidských práv. Chci vás ujistit, že komise bere velice vážně tyto zprávy. My o nich pravidelně diskutujeme s tureckými orgány a také s nezávislými organizacemi. A myslím si, že se také to, tyto věci objeví ve zprávě o rozšíření, která bude zveřejněna později. Pokaždé, když se setkám s novináři, tak se objeví otázka, co se stane, když ta dohoda s Tureckem přestane platit. A mou prací, mým úkolem je, abych co nejvíce pomáhal řeckým orgánům a nechci se pouštět do žádných spekulací, nechci se pouštět Eh, do úvah, co by se stalo, kdyby. Já se prostě soustředím na svou práci, soustředím se na to, aby eh, to v Řecku co nejlépe fungovalo. A pak další věc. Někteří z vás hovořili o takzvaném rerouting, tedy přesměrování, nasměrování na jinou trasu. A ptali jste se, léta můžeme pohovořit o národnostech, kteří, eh, kteří lidé z jakých zemí se vydávají jinými alternativními trasami. Já vám tu tabulku, pokud budete mít zájem, pošlu později. Ale ten trend, který vidíme, je takový, že lidé z afrického kontinentu jdou cestou středozemního moře. Jdou z Libie, do Itálie. Zkontroloval jsem si čísla. Eh, z minulého roku jsme zaznamenali několik tisíc Syřanů, kteří šli cestou z Libie do Itálie. Ale jejich počet se výrazně snížil. Není to nula, ale je výrazně malý. Takže když se podívám na ty čísla, ehm, je jasné, že lidé se snaží najít nějaké nové trasy, nové cesty. My jsme zjistili zvýšenou aktivitu například na bulharské hranici, ale relativně, když na to podíváte v celkových číslech, tak se jedná opravdu o málo případů. Když se podíváte na ten počet lidí, kteří přijeli do zemí, které nejsou na vnější hranici EU, tak ten počet příjezdů nově příchozích lidí je mnohem menší. A pak ještě další legitimní otázky a obavy, které souvisely se situací v Řecku, v táborech, na pevnině, na severu Řecka. A tady bych řekl, že kolegové z DG ECA uvolnili docela velké finanční částky na dodatečnou podporu, která je čerpána různými nezávislými organizacemi a ty se snaží připravit to ubytování v táborech a mm, na zimní období. Máme tady e, určitý systém, který je financován z DG Home. A my opravdu chceme, aby to ubytování bylo lepší, aby e, se zlepšilo. Pokud jde o přeplněnost táborů, tak v současnosti eh, ty největší obavy nesouvisí s pevninou, ale s řeckými ostrovy, tedy s tábory na řeckých ostrovech. A to bude z mé strany asi tuto chvíli vše. Pokud jsem na něco zapomněl, tak eh, mě prosím upozorněte. Yeah, just to pick up on, on some of the other questions also. Uh, first of all, on, on the question on the ASO in a bit takže k EASO musíme se uvědomit, že EASO eh, závisí na zdrojích, které jsou členské státy schopny dát k dispozici. Myslím, že tohle nebyl žádný bottleneck a není, nebyl a není, ale je to záležitost, eh, kterou musíme vzít v potaz s ohledem eh, návrhu nové azylové agentury, to znamená, jakým způsobem mohou být experti dáváni eh, k dispozici za krátkou dobu členským státům. Pokud jde o členské státy, které se nezúčastnili těch jednotlivých rozhodnutí, tak pokud jde o Rakousko, tak je tady dočasné pozastavení. To je v pořádku, ale co není v pořádku, je, že Ehm, Maďarsko nepřijalo nic, ani Polsko. Za komisi si vyhrazujeme právo přijmout eh, příslušná opatření podle eh, smluv. A pokud jde o maďarské referendum a ústavní změny, tak k tomu se vyjadřovat nebudu. A poslední bod, který by stál za úvahu, eh, to jsou ty transfery Řecku je e, řeč o systémových nedostacích řeckého systému. Tuto situaci musíme vyřešit, musíme s ní skoncovat. Všechny členské státy musí uplatňovat dublinské nařízení správným způsobem, dokud se nevyjedná nový systém. Jedině tak můžeme stabilizovat e, migrační politiky, včetně návratu k fungujícímu šengenskému systému. Jak jakékoliv budoucí obnovení bude muset vzít v potaz výzvy, kterým Řecko čelí. To znamená, že se to bude dít pouze postupně. Já vám také děkuji, vám oběma. Asi pro, není z, z vašeho, z, z řeči vašeho těla vidím, že Nevím tedy, jestli je to pro vás, do jaké míry je to pro vás příjemné tady být, ale řeknu něco pozitivního. Je důležité, abychom zachovali dialog, protože tady řešíme velmi problematické eh, záležitosti, například problematická dohoda mezi EU a Tureckem. A eh, teď očekáváme aspoň embryona, embryonickou politiku eh, přesídlování a to v kontextu velmi složité lidskoprávní situace. Naší povinností je to, co nejlépe přeskoumávat i v tomto prostředí, v tomto nelehkém prostředí. Ale chceme zachovat kontakt, protože bez toho kontaktu to nejde. Je důležité, že jste mezi nás zavítal je důležité v tom pokračovat, i když samozřejmě, že jsou to intenzivní eh, setkání, ten dialog by mohl být ještě častější, protože se blíží tolik nových otázek, lidskoprávních i strategických, které tady byly velmi explicitně načrtnuty. A my nemáme čas na další follow-up otázek, i když možná někteří poslanci by chtěli. Um, pak je tady otázka pozic členských států, že ať už jde o Řecko nebo jiné členské státy. Nepochybně jsou tady určité pozice, kdy dochází ke změnám v terénu. My jsme o tom informováni. Takže můj pocit je následující. Že ať už je váš celkový pocit jakýkoliv z vašich návštěv zde, tak já bych stál o častější zpětnou vazbu abychom si mohli udělat určitou představu o tom, co se děje v terénu. Takže tolik má žádost. A to by asi usnadnilo situaci vám i nám. Vím, že nemáte čas jenom někomu být povinováno znamenovací povinností, ale v tomto případě by to bylo opravdu užitečné pan Gomez řekl, že bude asi, dal, paní Gomez řekla, že, že bude i další delegace do regionu, ale každopádně já vám děkuji, kolegové, za vaši stručnost v této nelehké otázce. Trochu jsme překročili vymezený čas z pochopitelných důvodů, takže díky. A čeká nás ještě jedna důležitá související otázka, což zpráva o pokroku společného evropského asilového systému se slovenským předsednictvím. Já se do toho chci pustit. Kdyby to šlo stručně vyřešit, je to výměna názoru. So we move on to this related item. Takže um, reforma azylového systému. Slovenské předsednictví je tu s námi. Rádi vás vidíme k té diskuzi eh, na Radě spravedlnosti a vnitra. A já požádám o bohužel jen stručnou zprávu. Omlouvám se kolegům předem že nebudeme mít rozsáhlejší debatu, ale alespoň začneme teď a pokud budou další otázky, tak najdu nějaký čas eh, na harmonogram později. Takže prosím, jestli můžete tak za pět, v pěti minutách nás stručně poinformovat. Prosím. Prosím, pane. Prosím, pane. Děkuji. A já se pokusím hovořit co nejstručněji. Komise předložila balíček legislativních návrhů k azylu ve dvou krocích e, v dubnu a červenci. Nicméně předsednictví vnímá tyto návrhy jako komplex, komplexní sérii vzájemně propojených návrhů, které formují jeden celek. Předsednictví se rozhodlo zpracovat tyto návrhy v eh, takovém eh, přístupu založeném na eh, třech přístupech, jednak Eurodac, o Evropské agentuře, o Evropská agentura pro azyl, v čem chce předsednictví do konce svého období dosáhnout eh, oficiální pozice rady k těmto návrhům a souběžně s tím pokračovat na přepracování dublinského nařízení o asilovém řízení, přijímacích pod, směrnice o přijímacích pod, podmínkách a kvalifikační nařízení. Eh, to je jakási druhá úroveň našeho úsilí kde je několik sdílených koncepcí, které bychom asi měli vnímat jako určité pod, z části podskupiny toho celku. A za třetí přeskoumání návrhu nařízení o rámci pro přesídlování. To schválila Rada pro spravedlnost a vnitro v průběhu čtvrtečního zasedání. Já, já vás teď krátce spravím o zpětné vazbě k některým těmto návrhům. Takže nejprve k první oblasti k Eurodaku. Tam jsme řešili některé stále ještě přetrvávající otázky. Delegace vyjádřili podporu cílům návrhu a také rozšíření možnosti přístupu k Eurodaku. Mnoho členských států podporuje eh, zjednodušený přístup. Pokud jde o Evropskou agenturu pro azyl, členské státy obecně přivítali cíle návrhu a posílení tedy role toho stávajícího EASO Jedna z otázek je mechanismus monitorování ehm, přijímacích kapacit členských států. Některé členské státy se domnívají, že by to podkopalo důvěru mezi agenturou a členskými státy. Předsednictví z toho vyvodilo určité eh, závěr určité podněty a doufáme, že dospějeme ke společné pozici do konci roku. Pokud jde o Dublin, tak jsme finalizovali první technické přeskoumání tohoto návrhu v radě. Většina delegací se shoduje na potřebě reformy stávajících dublinských pravidel a e, podporuje základní cíle návrhu. To znamená rychlé stanovení státu zodpovědného za zpracování azylových žádostí a zabránění druhotných pohybů. A pokud jde o mechanismus takový, tak chceme vést konstruktivní dialog, konstruktivní diskuzi v rámci rady nařízení o azylových řízeních a e, přijímacích a směrnicích o přijímacích e, podmínkách a kvalifikačních, tak e, tam jsme nepokročili příliš daleko oproti těm ostatním tématům, protože tyto návrhy se dostaly na stůl v červenci a členské státy prostě potřebují čas k tomu, aby analyzovali tyto vysoce komplexní velice důležité návrhy. A dále rámec eh, pro eh, přesídlování, tady k tomu byla základní eh, rozprava, v níž členské státy potrhly, že přesídlování je součástí řešení migračních toků. Debata byla komplexní a předsednictví vzalo na vědomí všechny vyjádřené názory přičemž se domníváme, že budeme moci pokračovat konstruktivním způsobem a těším se na vaše případné dotazy. Takže to je eh, shrnutí závěrů. Má někdo nějaké specifické otázky? Pientveld, prosím. Mám obecnou otázku. Děkuji za aktualizaci. Eh, já vím, že mluvíte jménem 28 členů, což to znesnaňuje, ale já jsem poměrně překvapena eh, vzhledem eh, k zjevnému nedostatku urgentnosti v této věci, když v ostatních oblastech jako bezpečnost nebo Turecko, vízová liberalizace, Všichni okamžitě souhlasí s eh, fast track, urgence, přeskočit všechny standardní postupy. Toto se mi zdá poměrně urgentní. Toto je poměrně akutní téma. Mnozí, většina lidí tomu říkají krize. Pokud to je krize, tedy neměli bychom reagovat rychleji. Hmm, Rada by mohla vyvinout větší úsilí než toto. Mě by zajímalo, proč najednou toto rada už nepovažuje za krizi. Tak to je eh, jasná otázka paní Holmajer. Eh, jenom eh, na doplnění k tomu, co v radě, kde je poměrně vysoká nejednotnost, co se týče Dublinu, znovu usídlání. To samozřejmě to věci znesnaňuje tomu předsednictví a ta e, práce není e, e, nutně o to jednodušší tedy. My diskutujeme vízový kodex a členské státy, která nemají humanitární víze jako součást svého Eh, zákonníků, tak chtějí znovu usídlení. Bylo by možné to humanitární výzum, eh, znovu usídlení a eh, tato témata otevřít, zda by byla flexibilnější možnost, než mít jenom výhradně znovu usídlení, ale také tu variantu humanitárních víz a pak ty z, z nové usídlení e, do nové země. Ellen Bjork. Děkuji. Já budu stručná. Já jsem zpravodajka Evropského parlamentu v tom znovu sídlování. Ehm, já bych se chtěla dozvědět mm, něco víc. Vy jste mluvil o tom, jak ehm, návrh v členských zemích podpořili to navýšení národních programů, jak by se to dalo zlepšit. Jste mluvili o mm, vyšování čísel, co se týče novou sídlování. To jsou tedy klíčové věci. Um, to byl to, že to já jsem slyšela jako feedback a také by mě zajímalo, zda jste projednávali časový harmonogram. Ana Gomez. Byl jste si vědom toho, že jsme měli tady nedávno expertní skupinu eh, k revizi Dublinu, aby místo na místo systému, eh, který je založen na donucování, na vracení, potřebujeme systém založený na ochraně, spolupráci s azylanty. Zvážila rada použití dočasného azylového e, řízení například? Projednala někdy rada potřebu e, uvažovat o otevírání legálních bezpečnostech pro azylanty, aby nebyli nuceni se dostávat na naše břehy a pak se dostat v do toho eh, statusu těch bezprizorných, eh, neregistrovaných a podobně. Dále projednávala Rada bezpečnostní implikace toho, že tisíce lidí v EU vlastně eh, vidí svá základní lidská práva porušována v těchto podmínkách. Děkuji, paní Spinelli. Já mám otázku Um, k tomu, co um, eh, kde rada eh, vnímala jako um, eh, ochotu vnímat naléhavost této krize, je to, protože není existuje podskupina v radě, podskupina zemí, které jsou proti azylové politice založené na solidaritě mezi členskými státy a jsou silně proti relokalizaci. Já tady mám na mysli Vysegrádskou skupinu. Eh, já vím, že teď tady mluvíte jako eh, před, roční předsednictví rady, ale také jste zastupit, zástupcem své země tedy zastupuje členský stát Vysegradské skupiny. Já budu co nejstručnější. Eh, co se týče té, mm, toho zjemného nedostatku urgentnosti v řešení té krize, chci vás ujistit, že současné předsednictví eh, nemá větší prioritu co do plánování časové eh, naléhavosti, než je zpracování balíčku návrhu k azylu. Já jsem o tom přesvědčen. Chci, eh, nebo nechci komentovat jak si jednotlivé delegace prioritizují svoji práci na těchto tématech. Já souhlasím, že by se ten tempo možná mělo zvýšit, ale předsednictví je připraveno okamžitě vést tu diskusi. To spíše ty delegace musí analyzovat eh, věci, návrhy do hloubky já nevnímám nějaký nedostatek urgentnosti nebo nedostatek vědomí té krize v radě. To, který k, tom, k tomuto. Um, je tady jednota um, e, v radě. Zdaleka není konsensus je to, a to je tedy základním cílem našeho předsednictví, podporovat ty oblasti, kde je jednota a hledat schodu tam, kde není jednota. K humanitárním výzum, ano, mm, záměrem e, předsednictví je zvážit, zda koncepce humanitárních víz může být v návrhu na e, znovu sídlení. Jsme ve velice rané fázi co se týče znovu sídlení, mm, mm, byla otázka, zda rada projednávala navýšení počtu v národních programech, pokud jsem tomu správně rozuměl. Eh, rada neprojednala národní eh, programy, jako jsou čísla ale tématem diskuse byl rámec na usídlení. To bylo diskuse o návrhu e, komise, kde nejsou žádná čísla, jak víte. Revize Dublinu. Uh, donucování eh, a jeho náhrada spoluprací a pomocí. My všichni jsme si eh, vědomi práce expertů, včetně pro Evropský parlament. Řada zajímavých studií byla zveřejněna i pracovníky Evropského parlamentu. Eh, těm je věnována pozornost, kterou si zaslouží. Co se týče dočasné ochrany a té směrnice, jste se ptali, zda se to používá. Tento mm, nástroj se neprojednával z jednoduchého důvodu, protože komise, která by měla e, podat návrh na využití mm, směrnice dočasné ochrany, ho nepředložila. So, um... Loni nebo letos. Takže rada nebyla schopná rozhodnout. Je pravda, že rada také rozhodla nediskutovat návrh tohoto nástroje z vlastní iniciativy. Vysegrádská skupina a možné důvody váhání. Já se chci vrátit k první odpovědi, kterou jsem dal. Já si nemyslím, že je tady nějaké nějaký nedostatek vnímání té krize. Je pravda, že já jsem zástupcem jak předsednictví rady, tak své vlastní země. Není na mě, abych posuzoval, zda slovenské předsednictví ehm, je tedy takovým zprostředkovatelem nestraným, je mojí povinností jednat ve společné dobrou unii jako nestraný zprostředkovatel a je to také mojí snahou a nechám na vás, abyste to posoudili tedy v lednu, zda se nám podařilo tuto ambici realizovat, nebo ne, je to na tomto výboru a je to na dalších lidech, to posuzovali, rozhodně to není na mě, děkuji. Mm, Sofie Žino, eh, mm, chcete k tomu něco říci? E, já oceňuji přímou odpověď. My víme, jak je to obtížné, ale není najít schodu, ale i pro nás je to obtížné. My máme velice různé názory, ale všechny frakce chtějí důsledky. Já jsem jednou ze zpravodajů. My pracujeme na časovém harmonogramu, který nám umožní začít vyjednávání začátkem jara, pokud slovenské předsednictví by bylo schopno zvýšit to tempo a pokusit se e, dosáhnout výsledku, tak by nám to umožnilo začít jednání. Mohli bychom mm, mít něco v létě, něco, co bylo přijato. To bylo užitečné, Sofie. To chápu. Tam byly politické věci, pak je tady samozřejmě práce předsednictví, to musíme prosadit. My oceňujeme tu tvrdou práci, která probíhá tady v jiném politickém kontextu. Mohu tedy vyjádřit, jak se toho cením. E, něco dalšího, kolegové, pokud není nic k bodu různé, tak příští schůze bude 20.10. v 9 hodin. Děkuji.